Good morning, ladies and gentlemen. I... Dobré ráno. Meeting of the Dámy a pánové, vítejte na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Budeme se dnes zabývat zemědělstvím a já mezi námi vítám pana komisaře, generálního eh, ředitele. A na úvod bych chtěl dát slovo panu Alan Nesala z Četního dvora. Pane předsedo, stění poslanci a poslankyně, nekomisaři, je mi ctí vám představit kapitolu výroční, zprávu, výroční zprávy za 2010, kapitola 3, která pokrývá výdaje v rámci zemědělství a zemědělských a venkovských eh, zdrojů a spadají do toho také některé další záležitosti, jako je eh, rybolov, zdraví a tak dále. Celkový objem v roce 2010 představoval 56,8 miliard eur. To znamená více než 45 všech pladeb vynaložených z evropského rozpočtu za rok 2010. A ve své prezentaci se chci zaměřit na oblast zemědělství a venkovského rozvoje, který je financován prostřednictvím eh, záručního, Evropského záručního fondu a fondu pro, fondu pro rozvoj venkova, FRD. A v rámci toho prvního pilíře jsou nejvýznamnější opatření takzvané eh, Single Payment Scheme, Single Area Payment Scheme a další eh, systémy pladeb. Výdaje spadající do druhého pilíře jsou financovány z, z EAFRD a sem spadají například některé agri platby, některé platby pro znevýhodněné oblasti a investice eh, do zemědělských eh, farem a dalších investic ve venkovských oblastech. Konstatovali jsme, že v průběhu auditu z roku 2010 eh, se objevily čtyři základní otázky. Za prvé otázka řádnosti transakcí. K tomu bych chtěl připojit několik eh, slov k výsledkům takzvaného přímého testování, které je naším hlavním zdrojem informací pro stanovení řádnosti transakcí. Provedli jsme přímé testování pro 238 transakcí eh, a z nich 87 bylo tak či onak postiženo určitým druhem chyby. Finanční dopad se odhaduje na 2,3 Jinými slovy, je to nad eh, tím Prahem. A jako v předchozích letech audity účetního dvora ukázaly, že finanční dopady těchto chyb nebyly rozptýleny eh, rovnoměrně napříč všemi oblastmi protože v rámci EAGF byly všechny kvantifikované eh, chyby, takzvané chyby přesnosti. Často třeba pokud šlo o výkaznictví z pozemku a tak dále. V rámci eh, zemědělské, v rozvoje venkova byly některé, také některé chyby týkající se způsobilosti. A pak je tu také záležitost eh, systému dohledu který má zajišťovat řádnost transakcí. Tam existuje, existují integrované systémy, známé jako AJAX. A v našem auditu z roku 2010 jsme zjistili, že efektivita AJAX je negativně ovlivněna mimo jiné nepřími, nepřesnými údaji v databázích a některými neúplnými um, křížovými prověrkami například eh, systém eh, LPAS, LPIS, v němž v rámci něhož je ten zemědělský pozemek digit, prostřednictvím digitální mapy eh, zaregistrován, zaznamenán, včetně něk, některých fotografií, ale to je zatím volitelná záležitost. A my jsme zjistili, že tyto databáze někdy obsahovaly i nespůsobilé nepřípustné oblasti jako hustý les nebo skály nebo křoviny. Obecně je řečeno, některé databáze LPIS, které byly prověřeny, zahrnovaly také zastaralé informace. A to má pochopitelně negativní eh, dopady na, eh, na ty křížové eh, testy. A za třetí, a to se týká také eh, systémů dohledu a kontrolních systémů, což je jeden z prvků AJAKu, že u většiny z nich musí členské státy provádět také eh, prověrky a inspekce přímo v terénu, které zahrnují aspoň 5% všech příjemců. A když jsme eh, znovu provedli tyto prověrky, tak jsme zjistili, že tyto kontroly nebyly vždycky řádně provedeny. Zjistili jsme například nesprávná měření nebo prodlevy které eh, v těch prověrkách eh, odvedených členskými státy. A kromě toho, interní kontrolní systémy komise v rámci DG životního prostředí, tak eh, u nich jsme zjistili, že jejich kontroly některých výkazů nákladů nebyly správně zdokumentovány. A v rámci výroční zprávy aktivity za rok 2000 10, tak vidíme, že zatímco v roce 2010 tam byla určitá výhrada v rámci osy 2 a pro rok 2010 se komise rozhodla, že tuto um, výhradu zruší na základě naší analýzy, že není oprávněná. Pane předsedo, dámy a pánové, na základě eh, auditní práce účetního dvora jsme šli k závěru, že v rámci 2010 došlo k ovlivnění některými chybami. Ovšem přímé platby spadající pod Ajax žádné eh, materiální chyby neměly. Tyto platby zahrnují zhruba, představují zhruba 40 miliard eur. A účetní dvůr také konstatuje, že právě výdaje pro rozvoj venkova jsou zvlášť, obzvlášť náchylné k chybám. A jak řekl pan Caldera, a já teď budu citovat, navzdory mnoha rokům postupného zlepšování systému nadále přetrvávají významná rizika řádnosti, ohrožující řádnost pladeb. A to platí i pro výdaje spadající pod eh, národní zdroje. A já se domnívám, že klíčovou záležitostí, abychom i nadále zlepšovali Ajax a abychom zajistili, že bude obsahovat přesné a spolehlivé údaje. A konečně, jaká jsou doporučení účetního dvora? Na základě zjištění a závěru z roku 2010 doporučuje účetní dvůr příslušné kroky, které eh, mají zajistit, aby bylo používání ortofotografií povinné a aby LPIS byl pravidelně aktualizován. Také doporučujeme, aby komise zajistila, že platební agentury napraví zjištěné slabiny v kontrolních systémech anebo tam, kde byly nějaké chyby v databázích AJAX. A konečně kvalita inspekcí v terénu ze strany členských států by měla být dále zkvalitněna, abychom spolehlivým způsobem identifikovali způsobilé oblasti. Můj spoluspravodaj pan Kretan, který zodpovídá za pilíř 2, mm, s potěšením zodpoví jakékoliv dotazy, které budete mít. Děkuji vám. Pan komisař, pane komisaři Čološi, Chtěl byste se nějakým způsobem vyjádřit k postřehům? Děkuji vám, <clears throat> pane předsedo, dámy a pánové a členové soudního dvora. Správné řízení zemědělských zdrojů pro mě zůstává i nadále prioritou na stejné úrovni, jako je realizace a stanovování cílů, které jsme si vytyčovali. A e, letos to vidíme znovu. Já vám tu analýzu rozdělím do tří bodů které budou zahrnovat i e, pokrok a následné kroky do budoucnosti. Pokud jde o současnou situaci, tak máme chybovost 2,3 a u EGF e je to menší než 3 a pro ten systém AX je to ještě menší. Ale v této oblasti je konstatován trošku vyšší, tedy trošku vyšší míra rizika, ale snižuje se. Tyto výsledky podle mě ukazují, že celkově je politika velmi dobře zpravována. A nyní několik bodů. My jsme posílili roli certifikačních orgánů, aby členské státy měly ještě silnější pojistky. To odpovídá a vychází vstříc některým výhradám nebo obávám soudní, uh, účetního dvora. Pokud jde o statistické údaje dodávané členskými státy, tak jsme vyzvali certifikační orgány, aby vybrali určitý e, vzorek, v rámci něhož byl testován tento nový systém a bude v tom, budeme v tom pokračovat i příště. A e, snažili jsme se dále zlepšit integrovaný systém Ajax ve členských státech. A míra chybovosti 1% pro přímé platby za rok 2010 je důkazem účinnosti tohoto systému. A některý eh, něk, pokrok byl zaznamenán v zemích, jako je Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko, kde předtím byly problémy. Pokud jde o Rumunsko, tak tam koncem února 2011 byly tyto nápravné kroky eh, uskutečněny a eh, nyní již jenom eh, čekáme na to, aby tento plán a tyto kroky se eh, tedy prokázaly v praxi. A v rámci auditu eh, z října 2011 se skutečně ukazuje dobrá práce rumunských orgánů. Pokud jde o Bulharsko, tak tam akční plán byl dokončen v listopadu 2011. A to znamená v podstatě před několika týdny a bude se Eh, potom prověřovat, stejně jako to bylo v případě Rumunska, jestli ta opatření byla účinná. Eh, pro Portugalsko tady byl rovněž požádán, bylo požádáno o plán, akční posílený plán, který bude dokončen v průběhu roku 2012. Pokud eh, nebude práce v tomto termínu dokončena, tak eh, já nebudu váhat, abych využil všechny prostředky, které mám k dispozici, abych chránil zájmy eh, Evropské unie. Eh, včetně některých finančních korekcí, které by měly opět ochránit evropské zájmy. A abychom zajistili vyčerpávající povahu všech do informací, tak členské, všechny členské státy musí provádět také hloubkovou výroční um, kontrolu nebo hodnocení. A to už bylo tady zmíněno zástupcem účetního dvora. A jestliže z těchto hodnocení vyplynou nějaké slabiny, tak musí členské státy přistoupit k nápravným opatřením. Rok 2010 byl pilotním programem a výsledky budeme mít později. Jak můžeme více pokročit v dobrém řízení společné zemědělské politiky? A tady chci potrhnout několik bodů reformy, které, kterou jsme již předložili parlamentu i radě a které dále přispějí ke zlepšení našich systémů a snížení chybovosti. V první řadě již jsem zmínil posílení orgánů, os, osvědčovacích orgánů, které eh, zkontrolovaly určitý eh, vzorek transakcí. A to se bude provádět pro všechny členské státy. Máme dvojí cíl. Chceme tím eh, posílit určité, určitou jistotu eh, z hlediska osvědčování a ještě se zaměřit na některé klíčové oblasti. Ovšem tam, kde je chybovost už na přijatelné úrovni, můžeme naopak eh, tu míru kontrol snižovat, abychom tím dali státům určité pozitivní pobídky. Eh, kromě toho chceme posílit také určitý systém znovu získávání Eh, těch pladeb, kdy chceme eh, kromě 50% dávat k dispozici často 100, i 100% a chceme také využít možnosti přerušení eh, těch pladeb v případě nějaké nedbalosti. Chceme zjednodušit společnou zemědělskou politiku a tady se připojuji k tomu, co říkal účetní dvůr a i jakou důležitost tomu při, při, připisuje váš výbor. Například eh, pokud jde o eh, podporu eh, příjmů, tak tady bychom chtěli konsolidovat také pravidla podmíněnosti a pro rozvoj venkova chceme vycházet z některých standardních nebo paušálních nákladových položek. Další prvek je koncepce takzvaného aktivního zemědělce, kdy bychom měli dávat přímou podporu aktivním, skutečně aktivním zemědělcům, ale měli bychom naopak vyloučit eh, příjemce, kteří mají pouze marginální nebo žádnou zemědělskou aktivitu. Nyní je to poprvé, kdy je tato záležitost, tato eh, kapitola eh, součástí spolurozhodování. A samozřejmě, že i váš výbor v tom um, hraje velkou roli. Já se spolehám na vaši podporu a pomoc při realizaci všech těchto návrhů a samozřejmě, že jsem vám i nadále k dispozici. Děkuji. A první, kdo se chce vyjádřit, je zpravodaj pan Filman a asi zřejmě položí i nějaké otázky. Následovat budou poslanci. Prosím. Děkuji, pane předsedo prvé řadě bych rád vyjádřil svoji vděčnost a zřejmě vděčnost celého výboru na adresu komise a Evropského účetního dvora. Já si myslím, že dnes máme před sebou základ dobré debaty o zákonnosti největší oblasti evropského rozpočtu. Já bych se chtěl vyjádřit čtyřem věcem. Jednak rozvoj venkova, potom příklady účetního dvora týkající se eh, systému pro znevýhodněné, potom systém eh, vybírání pladeb a potom mezní hodnoty společné zemědělské politiky. V prvé řadě na adresu účetního dvora. Když se podívám na odstavec 3.55, tak vidím, že některé platby byly stěženy chybou. To jsou špatné zprávy, ale dál vidím, že účetní dvůr k tomu doplňuje. Nicméně přímé platby Ajax nebyly stěženy zásadní chybou, což je zase dobrá zpráva. Já jsem to četla, říkal jsem si, to mě mate, protože přímé platby, to je 43 miliard, 77 celkových výdajů. Ale když se na to podívám jen tak na první pohled, tak si říkám, že největší část, to znamená 77%, je výjimka z pravidla. Mně se zamlouvá, že účetní dvůr je přísný, že to je takový ten přísný dozorce, ale nelíbí se mi to, že když se podívám na první pohled na ten text, tak eh, si říkám, že situace je horší, než ve skutečnosti je, ale to se dočtu až později. Já si myslím, že je úspěch, že se podařilo největší část fondu ři, eh, ři, řešit tak, aby to nebylo stiženo zásadní chybou. Ale nakonec je to tady prezentováno, jako by to byla nějaká výjimka, jako by odklon od pravidla. Přitom 77% nevypadá jako odklon od pravidla. Možná, že by se k tomu chtěl účetní dvůr vyjádřit, proč to vyjádřil právě touto formulací. Ale k rozvoji venkova. 77%. To se řeší zákonným a správným způsobem. Ale nemůžeme přivírat oči nad tím, že 12 miliard – je naopak v té opačné evidenci. Komise ve své odpovědi v odstavci 356 reaguje a říká, že komise má za to, že dozorové, dohledové systémy se neustále zlepšují a díky tomu se poměr chyb snižuje. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, jasná otázka zde je, jaká je tam ta chybovost abychom si to ujasnili. Já nevím, jestli možná pan komisař nebo účetní dvůr na to zareaguje, ale pro nás by bylo opravdu zajímavé si udělat jasno v tom, jaká je tam chybovost. A potom účetní dvůr se stotužnil s tím, že za poslední dobu jsme zaznamenali opravdu zásadní zlepšení a dá se tedy očekávat, že dojde ke dalšímu snížení chybovosti. To je další konstatování. A my bychom chtěli eh, pracovat úplně bez chyb a pokud dohledové systémy se neustále zlepšují, jak tady říká komise, tak potom si myslím, že v nějaké fázi bychom se měli dopracovat k tomu cíli bezchybného fungování a kdy se komise domnívá, že bychom se dopracovali k tomu že by chybovost byla odpovídající v oblasti rozvoje venkova. A já bych rád, aby se k tomu ještě dál vyjádřil pan komisař, co v dalším víceletém rámci, jak tam bude vypadat rozvoj venkova. A další téma, které mě zajímá v oblasti rozvoje venkova, je to, že zde jsou určité podobnosti s regionálním fondem. O tom jsme hovořili včera dlouze s panem komisařem Hánem. Ty podobnosti se zde vyskytují a do určité míry to vysvětluje, proč fond venkova byl tak moc exponován, co se týče rizik. Já zde nemám přesná čísla ani k rozvoji venkova, ani k regionálnímu fondu, ale zdá se mi, že zde je zásadní rozdíl. A mě by zajímalo, aby se k tomu komise dál vyjádřila. Proč tomu tak je? Je to proto, že opatření v oblasti rozvoje venkova jsou více objektivní? a proto možná jsou tedy jednodušeji kontrolovatelné? A nebo je to proto, že jsou zde jiné právní rámce týkající se postihu? O tom jsme včera také hovořili, že komise má určité nástroje, jak postihnout případy nesrovnalostí. Je to tedy právní rámec, nebo je to jenom jiná kultura řízení na různých eh, DG? Možná je to složité srovnávat dvě takto odlišné věci, ale mě by to zajímalo. Mě by zajímalo, jaké jsou zde postřehy, abychom si udělali jasno, co se lze poučit z oblasti rozvoje venkova a regionálního fondu. Já jsem potom s panem komisařem eh, šel na kávu a dlouze jsme diskutovali o tom, jakým způsobem řešíte vy sankce. Mě by zajímalo, jak řeší sankce ostatní v oblasti rozvoje venkova. Protože si myslím, že do určité míry je důležité, aby ty sankce členské státy skutečně pocítily. Další věc je případ máslo. Účetní dvůr o tom hovoří jako o chybě způsobilosti u uh, u znevýhodněných. Já tomu tady nerozumím, proč zde máslo je na, má být vyměňováno za síry. Nechápu to. Účetní dvůr kritizuje tento systém už docela dlouho, ačkoliv v roce 2009 proběhla zpráva, že zde není dostatečná transparentnost, není zde dostatečná ekonomičnost nákladů. A mě by zajímalo, co si pan komisař Kiolos o tomhle myslí. Myslíte si, že to dosahuje těm principům finančního řízení, zvláště když vidíme, že náklady na dopravu v rámci tohoto systému činí žádná celá 9 miliardy euro. To se zde uvádí a tak se chci zeptat, jestli máte tedy stejný pocit jako účetní dvůr, stejné obavy jako účetní dvůr, který tvrdí, že zde není vždy dosaženo ekonomického řízení. Možná, že by účetní dvůr měl dále rozvést svoji myšlenku a předpoklad, že bychom měli věnovat pozornost tomuto konkrétnímu příkladu eh, másla, protože účetní dvůr to znepokojuje. A komise říká, že není úplně přesvědčena o tom, že šlo o formální chybu v tomto konkrétním případě. A já si pamatuji, že na rozdíl od ostatních oblastí komise ani dvůr o těchto důležitých věcech nehovořil s orgány členských států. Zde existují určitá zasedání tripartity a tam se to neřešilo. A tak se chci zeptat, pane komisaři, myslíte si, že třeba ta zasedání tripartity by bývala byla schopná zabránit těmto rozdílům ve stanoviscích jednotlivých zúčastněných stran. Myslíte si, že tripartita by mohla být dobrou variantou i pro vás? Jak to řešit v budoucnu? A pak eh, systém eh, získávání, zpětného získávání pladeb ze strany orgánů členských států. A účetní dvůr nedávno ve zvláštní zprávě konstatoval, že systém se celkově vylepšil, ale zde stále ještě existuje potřeba vyjasnit pravidla a zabránit různým interpretacím, různým odklonům od osvědčených postupů. A pak si tady čtu, jak se k tomu vyjadřila komise a říkám si, možná se zde zvažuje, anebo by se měla zvažovat nějaká změna, třeba i v kontextu reformy společné zemědělské politiky 2020. A členské státy by tedy měly od konečným příjemcům být schopny vybírat ty neoprávněně vydané částky. A já se ptám, kde došlo k tomu zlepšení ve schopnosti států vybírat tyto neoprávněně vyplacené částky. Pane komisaře, můžete nám prosím stručně vysvětlit, jaká opatření byla podniknuta v rámci tohoto nového návrhu, aby se tento systém zlepšil. A pak se chci zeptat, zda se účetní dvůr domnívá, že to bude stačit. A pak se chci zeptat na eh, to takzvané zazelenání eh, společné zemědělské politiky a na eh, důraz na ekologický aspekt. Já si říkám, že to je občas docela složité. My si v tomto výboru uvědomujeme, že zde existují v souvislosti s tím i rizika zákonnosti a nesrovnalostí. A tak se chci zeptat, jestli právě u toho takzvaného greening, zelenání společné zemědělské politiky existuje takové to riziko, že se zvýší počet nesrovnalostí a odklonů a chyb. Děkuji a prosím pana Časime Kakise. Pane předsedo, já bych měl nejdříve dotaz na vás a týká se to účasti členů mezi námi tady v sále, protože si myslím, že pokud eh, tady máme největší položky a diskuzi o těchto největších položkách, tak je nemyslitelné, aby tady bylo přítomno tak málo členů a prosím vás, aby na příští zasedání koordinátorů, tak abyste o tom, eh, abyste na to apeloval a hovořil o tom. Eh, moje skupina je tady zastoupená poměrně početně, na to jsem hrdý. je to sice tak, dáno také tím, že nás není tolik, ale jsme tady téměř všichni. A myslím si, že to je důležité také vůči daňovým poplatníkům, proto jsem o tom chtěl hovořit. A pak mám něco na pana Čalo, pana komisaře Čalose. Stejně jako loni, můj stavím dobré vysvědčení. Máme tady stálý další rozvoj a podle mě to je velice dobré, protože e, to má podobný charakter také jako jiné položky, zejména například v oblasti soudržnosti. Jsou tady určité Mm, stíny v oblasti rozvoje eh, venkova. Pan komisař ví, že to je velice obtížné tyto záležitosti sledovat, stejně toho, jako, tomu, jako je tomu v oblasti podpory rozvoje, v oblasti soudržnosti, ale i v této oblasti došlo k pokroky, pokroku a to je můj zásadní komentář této věci. Já bych se rád zeptal na eh, zpětné získávání. Myslím si, že i tam to probíhá dobře. Potěšila mě zejména transparentnost věcí, já už jsem o tom několikrát tady eh, hovořil. Hovořil jsem o vaší práci s tiskem, pane komisaři, když jste například v říjnu eh, eh, vydali podrobné prohlášení, že jste 240 milionů požadovali zpátky, kterých zemí se to týká. A to je velice dobré, ta transparentnost nám pomáhá, protože členským státům je jasné, že už nechtějí být příště na tomto seznamu států, po kterých požadujete prostředky zpět. To znamená, to je zlepšení a za to bych vám rád poděkoval. Nicméně při zpětném získávání prostředků existují problémy a tyto problémy souvisejí zejména s tím, že zpětné získávání částek probíhá v jednotlivých členských státech v různé okamžiky. Máme tady jasný katalog pravidel, kdy eh, dochází eh, je tady to pravidlo 50%, kde dochází k tomu zpětnému získávání, ale čísla, která eh, členské státy dávají k dispozici, tak ty nejsou vždycky srovnatelné. A myslím si, že účetní dvůr ten nám poskytl dobré základy, ale máme tady eh, rozdílné úroky a také vykazování je rozdílné a to má všechno negativní dopad. Má to dopad na EU, negativní dopad, a dochází k prodlení zpětného získávání prostředků u členských států. A proto potřebujeme pro členské státy ještě jasnější pravidla. Například, aby existovaly jasné lhuty. Je třeba stanovit jasné lhuty, dokdy ty chybné platby je třeba požadovat zpět, zpět jejich zpětné získání. A potřebujeme explicitní pravidla pro úrokové sazby. A mě by zajímalo, kdy tyto jednotná, tato jednotná pravidla pro úroky a pravidla pro získávání eh, budou stanovena. A pak eh, v 90. letech a na začátku 2000 let nebyla taková efektivita jako v současnosti. A mě by zajímalo, co s těmito pohledávkami učiníme. Eh, byla zřízena pracovní skupina a mě by zajímalo, jestli už existuje výsledek, protože oni ukončili svou práci a mě by zajímalo, co s těmi pohledávkami eh, se stane. A možná, že bychom mohli najít nějaké konstruktivní řešení pro tuto záležitost. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji vám. <clears throat> Pane předsedo, ještě jednou chci zdůraznit, že o tom hovoříme bez přítomnosti zástupce z rady. Ačkoliv eh, jsou to právě členské státy, které pak eh, vynakládají ty koncové částky a jedná se o částky nemalé. Já zdůrazňuji tento strukturální problém, který, s kterým se potýkáme v našich eh, postupech týkajících se absolutoria. Já chci říct ovšem následující věc a ta souvisí zejména s rolí členských států. Právě proto jsem tolik zaměřen na radu a její přítomnost. První otázka souvisí s, se zjišťováním um, určitých irregularit v členských státech. Pokud vím, tak je zodpovědností v první řadě členských států detekovat e, tyto irregularity, ale když se podíváme na stránku 76, poznámka 6, příloha 1, a podíváme se tam na ten přehled těch eh, určitých irregularit, eh, které byly eh, detekovány, tak vidíme, že rozdíl mezi tím, co deklarovaly členské státy a co potom žádala komise. Jak může být taková, takový rozdíl mezi tím, co zjistí členské státy sami u sebe a co se potom komise snaží opravdu zpětně získat. Tam je rozdíl u třeba u Řecka mezi 14 eh, a 460 miliony. Taková obrovská mezera je pro mě nepochopitelná. Ledaže by stát nedělal to, co dělat má. To je první otázka. Opravdu jste přesvědčen, že členské státy vůbec plní svou roli a snaží se ty regularity zjistit? Další otázka je otázka eh, vracení prostředků, které by tedy měly být vráceny. Asi 90% těchto proplacených prostředků jde z veřejných zdrojů členských států, místo abychom to získali od toho koncového uči- uživatele, od, nebo příjemce tedy. Tomu také nerozumím. Protože to je nepřímo nelegální, ale je to trošku zvláštní způsob, jak pumpovat další prostředky do zemědělského sektoru, kromě toho množství eh, veřejných prostředků, které už eh, tam vynakládány jsou tak, tak to navíc ještě nezískáme ty prostředky zpátky od koncových příjemců, ale z, z vlastních veřejných fondů. To znamená, že e, za to e, daňový poplatník zaplatí dvakrát. Nemůžeme udělat prostě obecné pravidlo, že tohle je nepřípustné, že prostředky, které jsou e, neodůvodněně vyplaceny nějakému zemědělci, by měly být vráceny tímto neoprávněným příjemcem a nikoli z veřejného rozpočtu. A moje poslední otázka se týká těch eh, různých agri-environmentálních eh, systémů. Já děkuji za písemnou odpověď, ale ta celou věc ještě víc komplikuje, když se ji snažím pochopit. V písemném dotazu jsem se zaměřoval na mimořádnou zprávu účetního dvora o těchto agri-environmentálních eh, iniciativách, kde účetní dvůr říká, že je tak nesmírně obtížné je měřit, že lze vůbec stěží zjistit, jestli plníme ty cíle, které jsme si vytyčili. A mně přijde, že to je velmi vážná slabina tohoto tak důležitého projektu, takže bych se vás chtěl ještě, ještě jen znovu zeptat, jestli byste nad rámec své písemné odpovědi eh, mohl celou tuto záležitost trochu vysvětlit. Já se omlouvám, Eh, pane předsedo, ale musím hlasovat na výboru pro životní prostředí, takže budu možná muset odejít ještě před odpovědí pana komisaře. Ano, já jsem se zeptal, jestli je k dispozici nějaký zastupce členských států, ale není. Ovšem sekretariát eh, se, si rady si poznamenává všechno, takže budou členské státy informovány. Ale taková je situace, alespoň pokud vím. A nyní dostane slovo pan Stás, jehož eh, zástupci jsou tady rovněž kompletně. Ehm, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád dotkl tří témat. Za prvé, eh, je to seznam zveřejněný seznam těch definitivně zvýhodněných subjektů. My jsme o tom hovořilo a náš výbor dlouho bojoval, stejně jako plenární zasedání, o to, aby existoval celkový seznam pro strukturální fondy, pro zemědělské fondy, o těch, kteří byli zvýhodněni. A tento seznam by měl být dán k dispozici veřejnosti. A nyní existuje rozsudek soudního dvora, který se týká problematiky ochrany dat a na základě toho je v současnosti nemožné zveřejnit seznam eh, z nevýhodněných subjektů. A mě by zajímalo, jaké kroky vy jako što komisař eh, provedete v, v rámci kolegia, tak abyste vyšli vstříc a respektovali rozsudek eh, soudního dvora, ale zároveň vyšli vstříc parlamentu, který požaduje zveřejnění zvýhodněných subjektů. Pak další dotaz, ten je jednak na pana komisaře a pak také na účetní dvůr. Zástupce účetního dvora tady eh, na eh, úvodem řekl, jakou snahu odvádějí v případě kontroly postupů. Hovořil se o společném kontrolním systému, o IACS, hovořil se o kontrolách na místě, o satelitním systému a tak dále. Myslíme si, že to je součástí eh, tématu a je to důležité. Ale na druhé straně tady jsou i nedostatky. Je to dobré, že máme finanční kontroly, eh, které se týkají nesrovnalostí, ale máme také nějakou kontrolu účinnosti eh, prostředků vynaložených v oblasti zemědělství, máme kontrolu kvality a toho, jak jsou prostředky vynakládány. Ehm, Vlámská televize provedla studii. Oni šli mm, na hranici mezi Řeckem a Tureckem, naštívili tam jednu obec, mm, hovořili tam se čtyřmi zemědělci a hovořili o tom, že tam došlo k určitému sporu, eh, který byl způsoben agrárními dotacemi a byl to konflikt mezi eh, staršími a mladšími Eh, zemědělci, protože mladší řekli, že eh, ten systém dotací se využívá zejména v oblasti produkce bavlny a že eh, díky tomu je znemožněn přístup k dotacím, protože dotace mohou využívat pouze starší zemědělci a v podstatě je to určitý způsob eh, důchodového zabezpečení pro ně a oni znemožňují vstup do systému mladých zemědělců, což je velice eh, nepříjemné a víme, že velká část zemědělců je starší než 55 eh, let a představuje to problém, protože i mladí lidé by měli působit v zemědělství. A poté ještě můj závěrečný dotaz. Ten se týká kvality dotací. Co děláte proto, aby došlo ke zlepšení? Uvedl jsem příklad bavlny a mám otázku na účetní dvůr. Máte dostatek kontrol? Máte nějakou zvláštní zprávu na téma bavlny? Myslím, že ta zpráva vyšla pro rok 2002-2003 a mě by zajímalo, jestli byly vydány nějaké další zprávy. Pokud ano, tak to by mě určitě potěšilo, protože si myslím, že je zapotřebí kvalitu výrazněji kontrolovat. A za třetí, třetí komentář, když eh, se podíváme na odpovědi eh, pana komisaře na písemné dotazy, které na ně byly nasměrovány, tak eh, se tady objevilo také téma v otázce 5, téma nesrovnalostí. A některé zemi, země jsou na tom v případě zpětného získávání špatně. Například Belgie, eh, tam je hodnota 16%, což je skandální. A komise provedla kontroly nesrovnalostí v případě Belgie, eh, Bulharska, Řecka a Itálie. A mě by zajímalo, jaká, jaké kroky byly učiněny. Vy jste řekli, že byly učiněny kroky, ale mě by zajímalo, jaký je výsledek této, tohoto auditu v případě eh, Belgie, Řecka, Itálie. Myslím si, že jako výbor bychom měli mít dispozici také výsledky tohoto auditu. Děkuji. Thank you, chair. <clears throat> Děkuji vám. Já se omlouvám eh, za své drobné spoždění, a nebo si se zeptám na něco, co už eh, tu někdo zmínil, ale včera jsme zmiňovali eh, vyšší míru evropského spolufinancování pro země s finančními problémy, což platí jak pro kohezní politiku, tak i pro zemědělské fondy. Já se chci zeptat pana komisaře Čološe, jestli sdílí názor, že vzhledem k této vyšší míře evropského spolufinancování se domnívá, že hrozí vyšší míra chybovosti v těchto zemích vzhledem k tomu, že už tak ukázali, že mají problém s nakládáním s financemi a u některých hrozí vyšší riziko chybovosti v každém případě. A vzhledem k této vyšší míry chybivosti, myslíte si, že by měly v těchto členských státech existovat přísnější kontroly a audity? Domníváte se také, že takový to, taková to odměna za to, že neodvádíme správně naši práci, protože to je vlastně to, o co to jde, že by to nemělo eh, nějakým způsobem být zaměřeno i na státy, které naopak plní své eh, finanční podmínky a maastrichtská kritéria Nemám žádné další řečníky na seznamu, ale mám sám za sebe jeden doplňující dotaz. K tomu ještě jsem se ptal pan Gebrandy, kdo vlastně eh, v konečném důsledku platí. Já si vzpomínám tak trochu mlhavě, že v Itálii ta takzvaná super dávka, ta super levy, kdo ji platí? platí zemědělci, daňoví poplatníci, platí to vláda. Nyní chci dát eh, slovo ještě jednou účetnímu dvoru. Jako první je to osoba, která nás uvedla do tohoto tématu. Ano, myslím, že můžeme odpovědět, pane předsedo, oba. V prvé řadě na adresu zpravodaje chci vám poděkovat, poděkovat účetnímu dvoru i e, komisi za e, celý proces absolutoria 2010. Chci poukázat na jeden velmi důležitý závěr, který jsme učinili v rámci e, auditu tohoto roku. Není to žádný nový postřeh. My jsme zaznamenali že ačkoliv ty nesrovnalosti stále ještě existují, zjišťujeme, že je potřeba hlavně zlepšit AX a mít spolehlivé databáze. K tomu, co se ptal pan Stas, ano, my stále ještě pracujeme na následné zprávě. A k tomu, co říkal pan Felner, pan zpravodaj, za rok 2010 ano, účetní dvůr použil jeden příklad a to je celková oblast přírodních zdrojů 2,3 A zjistili jsme, že u přímých pladeb v rámci Ajax byla celá řada pladeb které proběhly bez chyb. Bylo to celkem 95%. A ty chybové transakce ty se pohybovaly pod dvěma procenty. Zhruba 39,7 miliardy euro. Ale celkově Učení dvůr nebyl schopen konstatovat, ačkoliv zde existuje těch 95%, že zde nebyla ža nulová chybovost. Stejně tak to konstatovala i komise ve svém odstavci 3,17. Na další rok, rok 2011, účetní dvůr se rozhodl použít dva příklady ERDF a ESF. A oblast zdravotnictví, e, rybolovu, ochrany spotřebitelů. To znamená, že budeme mít k dispozici přímé příklady, kde budeme moci provést konkrétní vyhodnocení. Možná pan Felnar bude příští rok eh, spokojenější s našimi závěry, protože už to bude opravdu více zacíleno na konkrétní příklady. A platí skutečně, a řešili jsme to i s komisí, že a je to tak i uvedeno v naší výroční zprávě, že my jsme opravdu obdrželi všechny odpovědi členských států, pak se tento případ poslal na OLAF a následně se vždycky příklad vrací členskému státu tam, kde se snažili vyvarovat tomu, aby mm, to proběhlo přes tyto kontrolované postupy, tak se snažili vyhnout eh, evropské legislativě. Finanční rizika tam nebyla, celé to bylo naplánováno dopředu, konzultovalo se to s různými dalšími orgány, tak aby se právě vyhnuli působení evropské legislativy. Nebyly to ty takzvané arms length transakce eh, mezi z, mezi osobami v běžném obchodním styku, které nejsou eh, zpřízněné. Ale často zde pro auditory eh, vyplývá jasně důležitý pojem a to je rozdíl mezi obsahem a formou. U těchto důležitých transakcí se to takto vyhodnocuje, takže je potřeba nejprve vyhodnotit hospodářský dopad transakce a nedívat se na to jednoduše z hlediska právní analýzy pouze z hlediska formy, právní formy transakce. Bylo to asi 500 eh, nákladních vozů a 200 kilometrů eh, právě proto, aby mm, kdy celá tato transakce byla podniknuta tak, aby tam nepůsobila evropská legislativa. Týkalo se to pouze roku 2009, ale já bych vám ještě rád také připomněl, jak říkal pan Mason ve zvláštní zprávě Eh, kdy se ne, neodpovídajícím způsobem použily intervenční zásoby. A já myslím, že komise se opravdu snaží zlepšit transparentnost tohoto postupu. Já myslím, že naše stanovisko v této věci je dost vyhraněné. A pan Čiloš zas, také hovořil o legislativním návrhu Komise pro společnou zemědělskou politiku na roky po roce 2013. Samozřejmě z hlediska účetního dvoru je těžké o tom hovořit v tuto chvíli. My jsme externí auditor, ale připravujeme zprávu na příští rok a já už teď vidím, že Komise si vzala za své několik doporučení, které v minulosti učení dvůr učinil. Například aktivní zemědělství, zpětné vymáhání pladeb, organické zemědělství a tak dále. Já teď ještě předám slovo panu Kredanovi. I understand that... Já chápu, že ještě Eh, zde zazní jedna otázka. Houston, eh, máme problém. Prosím pomoc. Tak mi to zní. Já jsem si tedy uvědomil, že ta doprava másla mezi Itálií a Německem nebyla jenom příkladem. Vlastně je to případ, který se dostal až na stůl Olafu. A že si vlastně myslíte, že by to celé mělo být pozastaveno, dokud se věc nevyřeší. Účetní dvůr chce dosáhnout vyšší transparentnosti. Mě by zajímalo, kdy jste se rozhodli, že to má řešit OLAF. Já jsem to pořád vnímal jenom jako příklad. Já jsem nevěděl, že to je případ, který je na stole OLAFu. Pane Kretane, ano, já jsem k tomu mohu stručně vyjádřit? My jsme dostali odpověď od Nizozemská Itálii, když jsme na tom začali pracovat a potom jsme se rozhodli, že to je věc, kterou má dostat do ruky Olaf. Děkuji, pan Kretan. Děkuji, pane předsedo. Jak říkali kolegové, když jsme sepisovali tuto zprávu, tak ten případ ještě nebyl v rukou Olafu. My jsme nejprve čekali, aby se vyjádřila Itálie a Nizozemsko. Tyto státy se už vyjádřily. Ale na případ jako takový to nemá vliv. Závěr účetního dvora je jasný. Došlo k dvojímu porušení zákonnosti. Za prvé, máslo bylo fiktivně dováženo do Itálie a vlastně nikdy nedošlo k tomu, aby se to máslo dostalo dál než na celnici. Vždycky to bylo dováženo jenom papírově. Skutečně se nikdy máslo nedováželo, nikdy se nedostalo na italskou půdu. A nařízení požaduje opravdový dovoz. Auditoři mají pravidlo, že řeší obsah nikoli formu transakce. Možná že formálně k dovozu došlo, ale věcně nikoli. Druhé porušení evropské legislativy spočívalo v tom, že nemělo být toto máslo dále prodáváno na domácím trhu, to znamená na německém trhu a bylo prodáváno na německém trhu. To je druhé porušení. A pak je zde otázka, zda to nebylo opět tedy pouze formálně prodáváno na německém domácím trhu italským dovozcem, nebo nizozemským dovozcem. Nakonec to realizoval nizozemský dovozce, ale to byl jakoby zprostředkovatel toho italského subjektu. To znamená, došlo k dvojímu porušení. Nejprve mělo to být dovezeno do Itálie, nebylo. Nemělo to být prodáváno v Německu, bylo. Jasné porušení zákonnosti, o tom není pochyb. A z hlediska závěrů učiněných účetním dvorem. A vy jste se v původní otázce ptal. Vy jste narážel na rozvoj venkova a byl jste tak překvapen, že tam bylo tolik chyb, když to srovnáme s prvním pilířem, že ten poměr chyb byl celkem význačný. Je to pravda. Jak jste to říkal? Jak jste nepochybně zaregistroval účetní dvůr určil 77%, což je odstavec 3.17 rozvoj venkova. A počet chyb v oblasti rozvoje venkova je stále ještě podstatnější, než co jste dovodil z toho vy. Obecně řečeno je to snadné, jednoduše to vysvětlím. Možná by to bylo složité vysvětlování, kdybych to měl vysvětlovat podrobně, ale obecně lze říci, že zde existuje na jedné straně jeden systém. První pilíř je velmi jednoduchý systém, je tam několik hektarů, z toho plyne nárok na jednotnou platbu, pak se to vynásobí a hotovo. Je to jednoduchý systém, který se jednoduše spravuje rozvoj venkova je složitější, protože řeší celou řadu oblastí, celou řadu možných zásahů, agry, zem, eh, životní prostředí, infrastruktura, lesy, pomoc znevýhodněným a tak dále. Pochopitelně v rámci složitého nařízení, kde je celá řada úkolů a cílů, se dostaví mnohem víc chyb. Chybovost je tedy důležitější, významnější zde. A navíc ty chyby dlouho přetrvávají, protože zlepšení situace v této oblasti je podmíněno pečlivější zprávou systémů rozvoje venkova ze strany členských států, ale to je zase něco, co trvá. Ajax už funguje léta a zlepšil se za ty roky. A nyní má už formu, která je mnohem jaksi úplnější a ucelenější, ale stále, jak jsme říkali, je zde celá řada slabin. Rozvoj venkova je novější, eh, nedokonalejší, navíc ta chybovost je tam více na snadě díky tomu, jak je celý tento systém nový. Když jste se vyjadřoval k zasedáním tripartity, účetní dvůr není pro tripartitu a to z následujících důvodů. My pro, provádíme prověrku komise a konečná odpovědnost za řízení rozpočtu ta leží na komisi. To znamená subjekt, prověřovaný subjekt je komise, nikoli členské státy. Komise předkládá rozpočet a my vám předkládáme stanovisko k tomu, jak se podle našeho názoru dařilo ten rozpočet naplňovat. V samém finále tedy hovoříme my s komisí a pro nás je to jednání dvoustrané. Pochopitelně, že se setkáváme i s členskými státy. Vlastně je to tak, že se setkáváme se všemi členskými státy, korespondujeme s nimi, setkáváme se s nimi, vyměňujeme si otázky, odpovědi a všechny tyhle informace používáme dál. Ale když je třeba nějaká zásilka chybně změřena nebo vyhodnocena nebo zaevidována, tak nebo když je nějaká parcela chybně zaevidována, chybný počet hektarů. Já myslím, že bychom to na tripartitě nevyřešili. To je skutečnost, kterou musí členský stát nějakým způsobem uznat, musí se vyjádřit písemně a tímto způsobem to řešíme. Já si nedovedu představit, jakou přidanou hodnotu by tam přineslo zasedání tripartity, kdyby došlo k takové chybě. A když se vrátíme k máslu, tak už by to bylo čtyřstrané jednání. Itálie, Německo, komise, Nizozemsko vlastně ještě účetní dvůr, takže by to bylo pětičlené jednání. A to by působilo zmatek. Každý by se do té historky něco přidal a nakonec je to stejně na účetním dvoru, aby dospěl k závěru, aby učinil závěr. A jestli nás bude pět nebo jestli budeme tři, to je jedno, protože skutečnosti jsou dány a účetní dvůr má vyhodnocovat jasné skutečnosti. To musí být jasné, v tom musí být jasno, jaké jsou k dispozici důkazy a počet lidí kolem stolu, ten už není tak podstatný. Děkuji. Děkuji a prosím pana komisaře. Merci, uh, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět na co nejvíce připomínek a dotazů, které mi byly položeny, abych za naši stranu věci vyjasnil. Nejprve k rozvoji venkova. Já připouštím, a také jsem to uvedl ve svém projevu, že pokud vycházíme z chybovosti, která má eh, větší eh, materialitu, tak to je právě rozvoj venkova. Pokud je o přímé platby, tak eh, víceméně všechno, co řídí ten záruční zemědělský fond AGF, tak verifikace i statistiky členských států prokazují, že jsme pod uh, eh, tou mírou 2%. A pokud jde o rozvoj venkova a environmentální otázky, tak tam byla vyšší míra chybovosti ale to jsem také zmínil ve svém příspěvku, i v tomto případě dochází k významnému zlepšení v uplynulých letech. Protože komise přijímá opatření už celou řadu let, které mají za cíl zlepšit statistické vykazování a omezit počet chyb. Takže konstatujeme, že dochází ke snižování 0,7%, které zmínil pan Kretan, a která nejsou ovšem uvedena do té takzvané materiality těch chyb, tak tady my si myslím, že eh, ano, byla to určitá chyba z právního hlediska, ale ne z, ze eh, samotného hmotného hlediska, protože jinak ty kontroly se tady provádí v tomto případě stejným způsobem jako u jiných prostředků. A takže, jak jsem říkal, ta chybovost se snižuje i u rozvoje venkova, ale ta úroveň je taková vzhledem ke specifičnosti v rozvoje venkova. To vychází z cílů stanovených i parlamentem a radou. To znamená, že musíme přihlížet ke specifičnosti té regionální úrovně. Tato opatření nelze více zjednodušit, aniž by hrozilo, že nesplníme a nedosáhneme těch, splnění těch politických cílů, které jsme si vytyčili. Takže je tu určitá míra komplexnosti, e, kterou musíme akceptovat. Takže ty agri-environmentální e, opatření, ano, mají e, za cíl pobízet zemědělce k tomu, aby zaváděli určité kroky třeba k ochraně biodiverzity nebo ochraně půdy, vod a tak dále. Ale pro budoucí programovací období, jak už jsem řekl, jsme přijali opatření, která mají zajistit, aby opatření byla lépe kontrolovatelná z hlediska jejich definice, z hlediska ukazatelů jejich výsledků a také eh, z hlediska zlepšování systému Ajaxu, tak, aby bylo možno ta opatření lépe kontrolovat. Budeme pokračovat v úsilí tímto směrem. Pan Fellner se ptal, proč stále existuje ten rozdíl mezi strukturálními fondy a fondem rozvoje venkova na úrovni chybovosti. Já se domnívám, že odpověď je následující. My jsme se snažili co nejvíc sladit opatření roz, pro rozvoj venkova s možností kontroly systému Ajax. A navzdory, navzdory určitých slabinám, tak tady, a to řekl i pan eh, Kratan, když eh, kontrolujeme ty pozemky, ty parcely, tak jich eh, máme desítky milionů v celé Evropě. A je tudíž normální, že se v těch výkazech ze strany zemědělců mohou objevit určité chyby ale kontroly v terénu a křížové kontroly pak umožňují, aby to nemělo žádný materiální dopad na kvalitu těch výdajů. Stejný eh, postup eh, uplatňujeme i v rámci víceleté, víceletého rámce a to nám pak umožňuje identifikovat poměrně rychle z jednoho roku na druhý, když ty chyby, ke kterým došlo, a potom uplatnit finanční korekce. Protože jakmile konstatujeme nějaký systémový problém, tak použijeme finanční korekci a tím pak zlepšíme kvalitu kontrol, včetně druhého pilíře. Takže já se domnívám, že ten systém kontrol, který máme, preventivní opatření, tak eh, zároveň uplatňují finanční korekce, které jsou úměrné závažnosti chyb, které byly v systému detekovány. Díky tomu postupně z roku na rok víme, jestli k chybám dochází nebo ne. A kromě toho je tu ještě další pojistka, kterou představuje certifikační orgán členského státu. A to platí pro první pilíř, ale také pro rozvoj venkova. Díky tomu můžeme z větší blízkosti sledovat, co se děje z roku na rok a lépe opravovat chyby a zajistit, aby to, se ty chyb, tyto chyby nepromítaly potom dál do dalších let. Tak a pokud jde o eh, navracení zpětné získávání prostředků, tak tady na základě um, postřehu účetního dvora jsme měli zprávu panu Kise. my jsme chtěli pokračovat v systému zlepšování tohoto systému zpětného získávání, vzhledem k tomu, že komise na to, za to nyní zodpovídá, tak tato část se posílila. Teď máme systém 50-50 na 50. To znamená, že v průběhu čtyř nebo v některých případech osmi let, pokud členské státy, které nezískaly 50%, tak pak, ano, vy říkáte, že daňový poplatník platí dvakrát. To je pravda, ale eh, my eh, to nemůžeme dělat sami, protože členských států je 27. A eh, s Členské státy nyní jsou daleko více motivovány k tomu, aby prováděli toto zpětné získávání těchto prostředků. Situace se zlepšila. A v podstatě zatím teď jej, dřív jich bylo 4, 5, maximálně 20 a teď už, teď už jsme u 40 eh, zpětně získaných prostředků. Takže můžeme se postupně přiblížit systému, eh, který již bude usilovat o 100%. Když když z komise bude možna, mož, moci zpětně získávat až 100%. Proč existují rozdíly mezi tím, co členské státy počítají jako korekce, jako zpětné získávání a pak ty případy těch rozdílů, jako to, které byly citovány třeba u toho Řecka. Tak to je proto, že komise detekuje také systemické chyby, na které aplikuje eh, finanční korekce. My jsme měli akční plán pro Řecko, protože jsme konstatovali systémové chyby eh, v eh, té databázi LPIS a tudíž jsme uplatnili korekce, které odpovídaly závažnosti těchto chyb. A tyto chyby nebyly detekovány členským státem, protože to byla prostě součást toho celého systému jeho. A proto někdy může docházet eh, k rozdílům v tom, co konstatuje stát z hlediska těch jednotlivých příjemců a to, co konstatuje komise která eh, kontroluje systém jako celek a když konstatuje významnou chybu třeba v kvalitě nějaké, nějaké databáze nebo eh, kontrol v terénu, no tak eh, samozřejmě, že máme za to, že využívání finančních prostředků Evropské unie je tím ovlivněno. Tyto prostředky musí, znovu získáme, stát to musí zaplatit a musí dojít ke korekci té databáze tento systém pobídek, vy jste se ptali třeba, že to platí u strukturálních fondů, tak právě vede k tomu, že velmi často nemusíme platby zablokovat, protože z úplné zablokování, přerušení plateb, to je spíš kon, konjunkturní situace, my to eh, řešíme konjunkturním způsobem. Pokud ta chyba ovšem zůstane v tom systému, tak ano, tak ten problém pokračuje dál, ale prostřednictvím těch eh, finančních náprav, těch finančních korekcí jsou členské státy motivovány, aby zlepšovaly ten svůj systém. A to ilustruje případ Řecka, Rumunska, Bulharska. A nyní po auditech vidíme, že se v těchto zemích situace zlepšila. Eh, takže tolik eh, k tomu zpětnému získávání prostředků pak ten systém, přechod ze systému 50-50 na systém 100%. A pak jsme také ještě vyjasnili povinnosti členských států z hlediska toho, co musí vlastně přesně zpětně získávat a jaký musí, jaký musí zajistit dodatečné sledování. Má to někdy eh, ještě určité, eh, určitý legislační, legislativní kontext, že musíme počkat, až se přizpůsobí Eh, národní legislativa, aby pak eh, komise mohla zajišťovat toto zpětné získávání. Takže sjednocování pravidel. My se snažíme je eh, sjednocovat tak, aby platily stejné principy a zásady ve všech členských státech, ale nemůžeme samozřejmě to dělat za justiční systém členských států. Eh, uváděli jste Itálii, Španělsko, kde často eh, se ta situace eh, trvá několik let. My, ne, my to nemůžeme nějak žádným způsobem předjímat, nemůžeme jednat dřív, než je uplatněna než je to uplatněno mm, v rámci místního justičního systému a jsou změněna, změněny právní normy. Musíme si uvědomit, že národní legislativa a jejich, jejich nesladěnost představuje určité eh, limity, určitá omezení. Teď eh, případ másla. A tady se vrátíme ještě k tripartitnímu zasedání. Já jsem nežádal, abychom eh, měli takové setkání v případě těch evidentních případů některých případech se ovšem liší legislativní interpretace. Evropská komise uplatňuje legislativu, kterou schválila Rada a parlament a na tomto základě přijímá nějaké rozhodnutí o tom, jestli musí být nějaké peníze vráceny nebo ne, jestli došlo k nějaké podstatné chybě nebo dokonce k podvodu. Ale protože máme sdílené eh, řízení, tak eh, proto, když my, eh, komise, členské státy, které uplatňují tuto, tuto legislativu, to je sdílená zodpovědnost. A jestliže začneme tripartitně diskutovat, tak často vyjasníme rychleji některé otázky, kde vzniká problém interpretace že nejde tady o jasné evidentní chyby v případě kontrol terénu, ale e, jde o to, a to je záležitost, která je už vlastně uplatňována v účetním dvorem v případě strukturálních fondů a v případě rozvoje venkova je to v něčem podobné. Čili pokud ty argumenty, které uplatnil pan Kretan, platí pro SZP, proč by neměli platit i pro politiku e, soudržnosti? My jenom žádáme, abychom eh, se s námi zacházelo stejným způsobem, jakým přistupuje účetní dvůr k fondům soudržnosti. A nemusí to být ani každý rok, ale pouze v případě, kdy identifikujeme nějakou potřebu si věci ujasnit rychlejším způsobem. A specifičtěji teď k tomu případu masla. Pozice komise je, že nedošlo k, vyloženě k porušování eh, zákonů. Ti operátoři, kterých se to týkalo, dodrželi zákon jako takový mm, a proto jsme neměli za to, že by tyto peníze měly být vráceny. Možná tam je určitá slabina v těch pravidlech ve využívání eh, těchto ustanovení v případě určitých zásob a kdy se o tyto eh, zásoby nepodělíme s těmi nejpostiženějšími, ale využijeme je potom k financování programu. Možná to, ta právní norma musí být zlepšena. Pro období eh, po roku 2014 už možná nebudou platit, 12, 13 už se, se uplatňovat nebudou, protože už nebudeme mít intervenční zásoby, použijeme rovnou peníze ale pro tento rok 2009 to, toto pravidlo neuvádění těch zásob na trh, to opravdu bylo pouze pro rok 2009 a e, bylo to proto, aby e, to máslo, které bylo staženo z toho trhu, protože tam byla nadprodukce, aby se e, dostalo, nedostalo na ten trh, když budeme uplatňovat ten program, ale došlo k dodržení legis, platné legislativy. Protože to máslo Něm, z Německa financovalo program pro nejposti, nejvíce postižené osoby v Itálii a ten italský operátor měl ty prostředky, ale samozřejmě, jakmile prodá to máslo, tak už to pak eh, cirkuluje teda v, rám, tedy v rámci trhu, nemůže se to pak použít už pro nějaký jiný trh, třeba eh, konkrétní německý eh, nebo jiný, protože už to funguje v rámci vnitřního trhu. Pak také eh, to máslo v případě nějakých eh, krizových situací, aby se tam ty prostředky dostaly, tyto cíle byly splněny, čili legislativa byla dodržena. Ale ta legislativa samotná může mít určité slabiny, to už jsme konstatovali dříve, že se dá eh, zlepšit. A to už eh, vyplývá ze samotné podstaty věci, že se ten program úplně změní. Takže tolik naše interpretace. Teď pokud jde o to takzvané greening, to za, zazeleňování té politiky, a zmíněná otázka komplexnosti. Já vás mohu ujistit, že opatření, která jsme navrhli, jsou nejjednodušší možná. Využíváme stejný systém kontrol v terénu jako e, v rámci stávajících přímých pladeb a kontroly se budou uskutečňovat ve stejném období, kterém jsme se také zavázali snížit maximálně komplexnost toho systému. Ale kromě toho, že musíme ty prost, s těmi prostředky nakládat řádným způsobem, musíme také dosáhnout určitých cílů. Čili to je otázka účinnosti kvalitativních politik. Kromě toho máme ale také hodnocení, která probíhají nejenom po každé kontrole v terénu, ale také pokaždé, když připravujeme reformu a když se snažíme zlepšit systém podpor zemědělců a e, vyhnout se právě těm případům, o které jste zmiňovali. To znamená, e, v případě třeba bavlny, tady byla specifická situace, kde jsou určité vázané platby navázané na, na produkci. Ale u přímých paleb už máme ten decoupling, to znamená, že to není navázáno na produkci, není to na hektar je to eh, vázáno na určitý příjem zemědělců a proto zemědělec obvykle může dostatečným způsobem jednat o pronájmu těch eh, pozemků s majitelem, aniž by musel využívat eh, nějakou dotaci, ale je tu určité právo, které je který, které požívá pouze ten zemědělec, ne majitel toho pozemku. A po roce 2014 se budeme, budeme mít lepše, lépe zacílenou podporu i třeba pro mladé, pro malé zemědělce, eh, pro eh, znevýhodněné. A tato podpora bude tedy lépe zacílená, nebude obecná. otázka toho zpětného vracení, toho získávání, to, o tom už jsme se bavili. Agroenvironmentální opatření, já jsem vám vysvětlil tu jejich zvýšenou komplexnost, i tady dochází ovšem ke zlepšení. Um, pane Stes, vy jste se také ptal na vracení na to, o tom už jsme mluvili rozdíl mezi tím, co zjistí členské státy a mezi tím, co zjistíme my jako komise, k transparentnosti. Děkuji, že jste eh, toto téma donesli. To je podle mě zásadní otázka toho, abychom umožnili daňovému, aby daňový poplatník věděl, kam jeho peníze jdou. Komise připravuje novou legislativu, která bere na vědomí eh, konstatování účetního dvora Jde také o ochranu eh, práv fyzických osobek, je, její aktivity, a, ale zatím, aspoň pro ty velké příjemce, ještě tyto proces, procesy transparentnosti nejsou, ale budeme před, předkládat v tomto smyslu návrhy. Paní Ivanová, spolufinancování pro eh, ty země, které mají finanční potíže ta míra spolufinancování nějak nemění kvalitu a míru kontrol. Rozpočet je stejný, my nezvýšíme celkový rozpočet na eh, rozvoj venkova, pouze míru spolufinancování. Čili ten typ kontrol a jejich intenzita zůstávají nezměněné. A to není, eh, když je míra spolufinancování vyšší, tak to nezná, že potřebujeme víc kontrol, protože i tak máme reprezentativní vzorky pro jednotlivé kontroly. A vy tedy říkáte, abychom ne. Abychom odměňovali ty země, které fungují nejlépe. Ale tato vyšší míra spolufinancování je ne nutně pro země, které mají špatné řízení, ale které mají finanční problémy. To, že mají finanční problémy, to ještě neznamená, že tam nebyly přísné kontroly a že tam nebyly finanční korekce. Čili míra spolufinancování to je jedna věc a kritéria a kvalita kontroly je věc druhá. To není, mezi tím není přímá souvislost. A to se ukázalo s Řeckem, Rumunskem, Bulharskem a všemi dalšími státy. Mám pocit, že jsem víceméně zodpověděl na vaše otázky. Ještě je tu otázka té kvóty, té takzvané superlevy. Eh, pokud jde o proso v Itálii, tak eh, této, tato superdaň, tak tam eh, jsme využili to pravidlo 50-50, ale Sledujeme také eh, ty snahy Itálie o, o výběr těchto prostředků. Jsou tam ještě určité některé eh, prostředky, soudní eh, procesy, kdy se ještě úplně nevyjasnilo, kdo má platit co. Komise tudíž nemohla zajít, jít nad rámec toho, ale trváme nadále na našem tlaku. To samé je v případě Španělska. Eh, justice je někdy zdlouhavá, trvají dlouho, než dospěje ke konečnému rozhodnutí a my do té doby nemůžeme z našeho hlediska pokročit, ale rozhodně čekáme. Paní Gresle, a ještě otázky mléčných kvót a dalších záležitostí. Kdybyste nám mohl dát seznam všech eh, případů podvodů v případě mléčných kvót v eh, členských státech, protože já jsem také identifikovala nějaký eh, špa, španělský eh, případ, tady byl ten italský, ale také je určitý španělský, takže aby to navazovalo na naši práci. Co vy na to, pane komisaři, můžete to předložit? Je to možné. Dodáme vám tato data. A jenom připomínám, že Tady máme situaci toho, že zjišťujeme, co ještě se musí vrátit. Probíhá ještě analýza, eh, soudní analýza v členském státě. Any other member that likes... Další příspěvky nebo komentáře k tomu, co říkal účetní dvůr nebo co říkali zástupci komise. Pan zpravodaj, to je jasné, že se vyjádří. Já se ptám, jestli se chce vyjádřit někdo další nikoli. Takže pan Filner jako pan zpravodaj se může vyjádřit závěrem. Děkuji. Já budu hovořit stručně, já se domnívám, že to byla velmi dobrá diskuze o řadě zajímavých témat. Konkrétně si myslím, že bylo dobré se víc dozvědět o realizaci sankcí jakým způsobem fungují sankce, jejich rozdíly, že často ne, nejde jenom o subjekt samotný, ale i o oblast. Já myslím, že si budeme muset ale promluvit o tom másle později. Možná bych se ještě opřel o tu otázku tripartity. Já chápu naprosto jasná slova účetního dvora, že chápu, že byste radši to dvoustrané jednání než třístrané, případně čtyřstrané. Do jisté míry, ale souhlasím s komisí. Proč to funguje jinde a nefunguje to v zemědělství? Já jsem hovořil uh, s těmi, kteří se v této oblasti pohybují a byli spokojeni. Možná, že to řešení, které jsem naivně navrhoval, nebylo to úplně optimální. A možná by nefungovalo na případ másla, ale když jsem si vyslechl odpověď komise, kdy komise říká, že nemá žádný podklad pro zpětné vymáhání příslušných eh, pladeb. Tam je jedno, jestli je to podvod anebo závažné porušení. Pokud účetní dvůr dospěje k tomu, že to je podvod, tak komise na to říká, nic se neděje. Pokud se dodržela dikce zákona a dikce zákona byla tak zatraceně slabá, že celý systém, a já to tak vnímám po té, co jsem si vyslechl účetní dvůr, že vlastně je to stále ještě akceptovatelné, i když došlo k vyhýbání se dikce zákona. Zřejmě bychom se to měli lépe prostudovat a víc si o tom pohovořit. Já chci Ovšem v tuto chvíli si nejprve prostudovat celý případ. Je to asi lepší, než abychom zde detailně diskutovali o tomto případu. Já musím říct, že to bylo dobré zasedání a já minimálně mám dobré, dobrou představu o tom, kam bychom mohli jít dál, jakým způsobem bychom si mohli dovodit další závěry. Nemohu s vámi souhlasit víc, já myslím, že všichni se zúčastnili velmi dobré debaty, komise i účetní dvůr. Já myslím, že tím, jsme mohli, tím bychom mohli už ukončit bod číslo 6 na programu jednání. Avec ces deux types, ils sont ici ou non? Sorry? Yes, I think they are. in case somebody likes to continue the... Pokud někdo chce pokračovat v konverzaci, poprosím, abyste opustili sál. Já bych totiž chtěl pokračovat. A rád bych, abychom se nyní zaměřili na bod číslo 7. Would like to give Could everybody take a seat? Prosím, posaďte se. The, I give the floor to Mr. A já dám slovo panu Kubikovi z účetního dvora, aby nám uvedl zvláštní zprávu mléko pro školy, ovoce do škol. Máte slovo. Ano, pane předsedo, děkuji. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, Evropský účetní dvůr provedl kontrolu účinnosti dvou systémů, které byly financovány Evropskou unii. Mléko do škol a ovoce do škol. Dovolte mi vám ve stručnosti představit naše závěry a doporučení. Mléko do škol bylo financováno Evropskou unii více než 30 let. Jednoduše řečeno šlo o možnost prodávat mléko a mléčné výrobky za sníženou cenu školákům. Ať už mléko, jogurt, sír nebo něco jiného. Bylo to součástí jídelníčku v rámci školní kantýny, nebo se tyto produkty prodávaly mimo. To bylo vždycky na zvážení školy. E, ovoce do škol, to je nový systém, který byl zahájen v roce 2009. Zvláštními rysy tohoto systému jsou, že musí existovat národní strategie, musí eh, to fungovat tak, že distribuce je zdarma, distribuce se odehrává mimo obědy v kantýně a musí souviset eh, tato distribuce s pedagogickými činnostmi. Oba systémy mají dosáhnout stejných dvou cílů. Jednak stabilizace trhu, to je tržní cíl, a jednak eh, podpořit eh, zdravé stravování, to znamená cíl zdraví a výživy. Jde nám o dva typy dopadu. Jednak je zde krátkodobý dopad, a to je eh, přímo zvýšit nebo udržet spotřebu, která bude, bude spočívat v dotovaných produktech a v dlouhodobém hledisku jde o vzdělávání. Naučit děti stravovacím návykům. Dovolte mi poukázat na systém ovoce do škol. Zde se jedná o celkem nový program, takže my jsme se hlavně soustředili na mléko do škol. A pokud jde o dlouhodobé a krátkodobé cíle, tak máme za to, že mléko do škol dosahuje velmi špatných výsledků. Je to docela um, nezajímavé vzhledem k tomu, že dotace je nízká a administrativní zátěž vysoká. Je zvláště obtížné to realizovat přes eh, školní kantýny, tu distribuci a v souvislosti s běžným stravováním dětí. Jinými slovy, ve většině případů produkty, za které platí Evropská unie, by byly bývaly zahrnuty do jídelníčku, i kdyby tam nebyla dotace. A z hlediska dlouhodobého dopadu má účetní dvůr za to, že v tuto chvíli systém dostatečně zpracovává i vzdělávací cíle nedostatečně zpracovává vzdělávací cíle, není tam žádná návaznost na tyhle ambice, zvláště jde o to, že distribuce a rozdávání těchto produktů se neděje dostatečně viditelně a nejsou tam jasná vzdělávací opatření, která by provázela rozdávání těchto produktů. Nyní se podívejme zpět. Bylo to v roce 99, kdy komise doporučila radě, že tato, tyto systémy by měly být zrušeny, protože nabízely jen malou hodnotu. A rozhodnutí rady spočívalo v tom, že se programy udrží. A ačkoliv od té doby proběhla řada pozitivních změn, to znamená od doby doporučení komise z roku 99, stále ještě existují velmi důležité problémy, které nebyly dořešeny a já jsem na ně upozornil. Na druhou stranu bych rád eh, poukázal na to, že máme za to, že většina slaben těchto programů to znamená programu Mléko do škol, byly registrovány a byly alespoň částečně zváženy komisí, když připravovala svůj program ovoce do škol. To znamená, zde existuje standardizovaný model rozdávání distribuce, který probíhá zdarma a mimo prostory školní jídelny. Navíc i do doprovodná opatření v případě ovoce do škol byla dostatečně připravena podle eh, nařízení komise a je zde tedy zaručena odpovídající realizace. Je ještě brzy, abychom vyhodnocovali účinnost nového systému a programu, ale stejně se zdá, že zde je větší pravděpodobnost dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů. Vzhledem k tomu, že mléko do škol mělo velmi omezený dopad. Budoucnost tohoto programu, zda to zachovat nebo nikoli, by se měla opírat o možnost eh, hloubkových reform, které by měly zareagovat na příslušné nedostatky, které jsme identifikovali. A takové rozhodnutí by se mělo opírat o tyto úvahy. Za prvé, pokud má mít mléko do škol skutečný dopad na objem konzumovaný ve škole, pak by dotace na kilogram se měla dostat na úroveň, kde by bylo možné mléko rozdávat zcela zdarma. Dovolte mi poukázat na to, že toto doporučení by nevedlo automaticky ke zvýšeným na výdajům pro Evropskou unii. Bylo by to přesně naopak. Na, my bychom zacílili naše zdroje a snažili se orientovat na užší skupinu populace. A tu bychom identifikovali podle eh, výživových potřeb. Potom bychom měli zamezit eh, tomu eh, efektu, kdy nedochází k žádnému významu, kdy se rozdávání těchto produktů řeší prostřednictvím jídelny. Pak eh, pokud jde o vzdělávací cíle, bylo by dobré více sladit eh, roli a důležitost těchto doprovodných opatření. Měli bychom to provázat takovým způsobem, aby byla možnost zvážení vůbec užitečnosti. Navíc by se měla odehrávat lepší koordinace. Mělo by se dosahovat synergického efektu mezi těmito dvěma programy, tak abychom harmonizovaným způsobem dospěli k skutečným výživovým změnám. Já se osobně domnívám, že toto lze změnit tak, aby celý program byl efektivnější v samém důsledku, aby poskytl lepší hodnotu za vynaložené evropské prostředky. Děkuji vám. Děkuji. A prosím pana Italu, eh, pana zpravodaje, aby se vyjádřil. Tältä osin tilintarkastuomioistuimen raportti on harvinaisen selkeä. Te... Já si myslím, že zpráva účetního dvora je naprosto jasná a je poměrně snadné z toho vyvodit závěry. Nebyl tady žádný dopad na rovnováhu na trhu, ani e, žádný problém v případě dosažení cílů. A ta je jasné, že dotace na program pro mléko jsou eh, příliš nízké a administrativní zátěž je příliš eh, vysoká. Já sám se o to zajímal, když jsem byl ve svém vlastním městě a když jsem si v místních novinách přečetl článek, na toto téma a město se rozhodlo ten program úplně ukončit, protože eh, ředitelé škol toho už měli plné zuby, skutečně už nechtěli eh, se vůbec zabývat to celkovou administrativní zátěží eh, kvůli tomu, aby získali nějaké prostředky, které nakonec byly poměrně malé. Takže a tak to vypadalo také podobně v jiných částech Evropy. Nicméně otázka je to celé úplně zastavit. Je to jedna z možností. Pověst evropských programů samozřejmě tímto trpí, ale na druhou stranu je také možnost program reformovat. Možná, že finské děti konzumují tak jako tak příliš mléka, takže k tomu žádné dotace ani nepotřebujeme. A možná bychom měli působit cíleně, měli bychom mít větší zaměření na regiony, kde to je skutečně zapotřebí, a jinak nevidím jiné řešení, než program zastavit. Komise. You presume rightly, Mr. Ano, domníváte se správně, pane předsedo. Chci poděkovat vám, stejně jako panu Italovi, panu Kubikovi, za tuto možnost si vyměňovat názory na téma, Eh, tohoto systému pro poskytování mléka a potravin ve školách. Chci poděkovat také účetnímu dvoru a panu Italovi za jejich postřehy a doporučení. Samozřejmě, že se snaží zefektivnit tyto, eh, tyto iniciativy a my si toho ceníme. To, Tyto systémy, tyto iniciativy mají podpořit eh, děti v konzumaci mléka a zdravé stravy ve školách a mají také vzdělávací poslání. To znamená, že podporují děti v tom, aby měli zdravější životní styl a dobré stravovací návyky. Zdá se, že se to pak přenáší i do dalších fází života. Oba programy se tak snaží spojit zemědělství, výživu a zdraví a učinit z toho trvalou součást školních osnov a přispívat tak eh, k potírání obezity mezi dětmi. Zároveň s tím se také zlepšuje rovnováha trhu u těchto produktů a komise vítá pozitivní závěry soudu poku, účetního dvora, pokud jde o tento systém. A v rámci legislativního návrhu pro období po, roku, po roce 2013 komise navrhuje dále systém posílit s tím, že se počítá se zvýšeným rozpočtem 150 milionů eur na školní rok a spolufinancování s až 75 případně až 90 podle regionu, 150 milionů to je zvýšení oproti, oproti stávajícím 90. Je tu také možnost Spolufinancování některých doprovod, doprovodných opatření, která zatím financují příjemci a my, je, do, my navrhujeme jejich spolufinancování. Je to všechno v souladu s doporučeními účetního dvora. A pokud jde o mléko do škol, tak tady nezdílíme názor účetního dvora na rozsah eh, identifikovaných slabin. Naposledy byl tento systém revidován v roce 2008 až 2009 po širokých konzultacích zahrnujících všechny členské státy, Evropský parlament a různé další subjekty. A tyto konzultace vedly k velmi užitečným návrhům na zlepšení e, účinnosti toho systému, například rozšíření seznamu e, přípustných produktů a například využitím mléka při přípravě potravin, některých dalších potravin a tím pádem vystříhaní se určitých rizik nevyužití těchto prostředků. A eh, tím se ukázal poměrně velký zájem, kteří měli všichni aktéři eh, na, tomto, eh, na, tu, na této iniciativě, přičemž konstatuji, že je tu také podpora Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že se Eh, zvýšil příspěvek eh, z těch 81 milionů na 90 milionů eur a to bylo eh, na žádost Evropského parlamentu. 26 členských států se momentálně programu účastní a i když ta úroveň té pomoci je poměrně nízká, tak to přesto pobízí a podporuje členské státy v tom, aby ten, tento systém ještě dále podporovali. Několik států před přistoupením eh, tento program nemělo a s ohledem na finanční krizi a úsporná opatření, tak přerušení tohoto evropského systému ehm, podpory by pravděpodobně se rovnalo jeho úplnému zmizení v některých eh, eh, nových, ale také starých členských státech. Komise se bude těšit na další spolupráci s orgány, příslušnými orgány členských států na posilování tohoto programu. A pokud jde o plány komise SZP po roce 2013, tak eh, již se, se zapracovávají některá doporučení účetního dvora a také pana zpravodaje. Počítá se s možností komise prostřednictvím aktů v přenesené působnosti stanovovat určitá kritéria pro eh, lepší stanovování cílů. Evropský parlament a členské státy budou mít možnost diskutovat o dalších eh, důležitých aspektech toho systému, včetně pokrytí z hlediska produktů, vzdělávací infrastruktury a některých dalších příjemců. Financování dalších doprovodných opatření a synergií i s, s tím programem na ovoce do škol. Takže pokud jde o ovoce do škol v roce 2012 a 2013, eh, pokračování tohoto programu pro mléko jistě povedou k dalším zlepšeným možnostem eh, pokračování těchto programů při snížení administrativní zátěže pro členské státy. Děkuji a mám tu čtyři poslance, kteří požádali o slovo nebo pět. Doporučuji dát každému dvě minuty. Pan Chacimakakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak to tak vypadá, program je příliš komplikovaný a nepřináší ani žádoucí efekt. A myslím si, že je na čase, abychom si to přiznali. Já mám takový argument ještě proti Vím, že tady máme rozsudek soudního dvora, který spochybňuje, eh, že to může vůbec udělat eh, generální ředitelství Agri, ale mě by zajímalo, jaký je výchovný aspekt EU a samozřejmě pak je tady aspekt veřejného zdraví, protože tady máme jasné zmocnění v Lisabonské smlouvě, kde je uvedeno, že EU zodpovídá za eh, no, veřejné zdraví a měl by za to odpovídat pan komisař Dali, který odpovídá za zdraví. A navrhuji, abychom to eh, zkoumali z tohoto hlediska. Pak tady máme ještě další aspekt a to je viditelnost EU, eh, která nám chybí. V jídelnách není vidět, že se jedná o program EU. A když si vzpomenete, jak to vypadalo v době, kdy jste chodili do školy, já se na to ještě pamatuji, tak by se měli ve škole mléko, to se muselo platit. Ale kdybych byl tehdy věděl, že je zatím EU, která mi dá třeba jablko, takže nebylo to banán, ale bylo to jablko nebo nějaké ovoce, a, nebo mléko, a že to dostanu zadarmo, a je tady rozdíl proti tomu, co si kupujeme a není to zdravé, tak eh, by mi to v paměti zůstalo jako něco mimořádného, co EU dělá. A právě eh, v této době mi připadá, že ten program je příliš eh, cený na to, abychom to vzdali. Nicméně zapotřebí ho reformovat. Pravomoce v rámci komise tak ehm, tam je třeba to pravděpodobně změnit také vzhledem k tomu rozsudku eh, soudního dvora a je třeba zlepšit spolupráci členských států. Ale co chci uvést, je to zdarma, je to lepší viditelnost, lepší spolupráce a nové pravomoce a za těchto předpokladů bychom v tom měli pokračovat. Eh, zastavit to, to si myslím by byla velká škoda a proto apeluji na komisi, aby přišla případně s úplně novým návrhem. Děkuji. Mr. Epping, please. Pane Epping. Yes, President, I've just got a, two factual... Ano, jenom pár faktických připomínek. Zajímalo by mě, jaký je roční, přesný roční rozpočet obou programů. Za druhé, zajímalo by mě, jak dlouho trvá, než ředitel nějaké školy může zajistit zpracování své žádosti, jak dlouho to trvá než to samotné mléko objednané skutečně začne přicházet. Děkuji, pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Na jedné straně tady máme přebytky v případě zemědělských produktů a zemědělci mají problémy s jejich prodejem týká se to právě také ovoce a zeleniny, ale na druhou stranu víme, že máme špatné ehm, stravovací návyky. A ten problém má různý rozměr pro to, jakou zemi se jedná, ale je tomu tak, že eh, děti v některých školách nejí nebo nedostávají dostatek ovoce a proto užitek eh, tohoto programu je na místě a my bychom si měli spíše položit otázku, proč to nefunguje tak, jak by mělo. A proto se obracím, obracím na účetní dvůr, protože vím ze zkušenosti ze své vlastní země, z Polska, že možná, že prováděcí pravidla jsou příliš přísná, příliš eh, striktní. A jasně to vyplývá také ze zprávy z účetního dvoru že neexistuje dostatečný počet dodavatelů, kteří by mohli eh, ovoce dodávat a to celé se právě na tom chybějícím počtu dodavatelů. A tato příliš eh, přísná prováděcí pravidla existují také v jiných státech? To je můj první dotaz, a tedy to byl problém také v jiných zemích. A druhý dotaz? Jak, eh, do jaké míry byly využity jednotlivé prostředky jednotlivých zemí? Paní Češková. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych to vzala trochu obecněji, protože pocházím ze státu, kde v dobách budování reálného socialismu jsme ve škole dostávali mléko a mléčné produkty ke svačině zdarma. Takže já si na to pamatuji spíš eh, z tohoto hlediska jako dítě a eh, musím konstatovat, že dle mých zkušeností ten efekt což by měl být výchovný a stravovací návyky dětí do budoucna je velice pochybný. A domnívám se, že obecně řečeno bychom měli e, stravovací návyky dětí ponechat na jejich rodičích, nikoliv na příspěvcích z Evropské unie. Já z tohohle hlediska tedy velmi vítám e, zprávu účetního dvora, tak jak je zde předložena a zároveň tedy velmi podporuji a vítám i stanovisko pana e, reportéra kde se konkrétně tedy tady v tom bodě dvě hovoří i o možnostech zrušení tohoto cel, eh, programu úplně pokud tedy ne o jeho zásadní reformě a zároveň se zde i hovoří přímo o plýtvání penězi daňových poplatníků, což bych eh, v této zprávě naprosto podpořila a myslím si, že eh, řešit to tím, že budeme klást v současné době požadavky na spolufinancování z eh, rozpočtu členských států, z regionálních rozpočtů za současné situace, viděla bych to jako úplně zbytečné. Takže děkuji za pozornost. Já mám nejdříve otázku, která se týká rozsudku Evropského soudního dvora. Pokud mám správné informace, tak rozsudek Evropského soudního dvora stanoví, že, eh, není možné v pří, že to není možné v případě mm, nadbytku. To znamená, něco, co není jako nadbytečné, tak eh, není možné platit v rámci sociálního programu. Pokud vím, tak to nejde. Není možné sociální programy eh, využívat eh, z oblasti zemědělství. Takže pokud to není eh, produkce, která je navíc a kterou není možné prodat, a není to tak, že si můžeme říct, máme tolik mléko, které má, kterého máme, které máme navíc a co s tím, nemůžeme to náhodou dát dětem nebo do škol. A další věc, druhá otázka, to je otázka, která se týká počtu škol a dětí k kterým se to vůbec dostalo. Já jsem žádné takové číslo zatím neviděla. A třetí dotaz. Eh, pokud vůbec chceme mít takovýto program, tak eh, je skutečně smysluplné, aby v případě provádění to bylo tak, že nakonec se to vůbec nerealizuje v členských státech. Já jsem to tak prožila ve svém vlastním členském státu, protože eh, logistika Mm, se musí zaplatit, takže eh, ty děti za jabka i za hrušky platí. A když to porovnáme, tak se vlastně ten výsledný efekt je minimální. Nakonec to jabko stojí úplně stejně. Takže dochází k poměrně minimálnímu efektu. A podle mě to nedává příliš smysl a proto také u nás došlo k úplnému zastavení programu, protože eh, Mm, ty maloobchodní řetězce měly mnohem lepší logistiku a v konečném důsledku to bylo výhodnější, než kdybychom to realizovali prostřednictvím tohoto programu, který je možná krásně sociálně zaměřen, ale měli bychom eh, být realističtí a mám skutečné pochybnosti, zda vůbec toto je eh, úkolem EU. Možná, že bychom měli eh, provést jinou analýzu, proč určité zboží rozdělujeme a komu. Děkuji za slovo. Pan Geier? Já, jetzt Já jsem ze stejné země jako paní Volmer, ale jsem z, jiné, z jiného spolkového státu. Eh, v severním Vestfálsku po to funguje, tam děti za jablka a hrušky neplatí a možná, že to je dáno tím, že Ehm, Bavorsko to organizuje jinak než Severní Porní Vestfálsko, protože v Severním Porní Vestfálsku je to zorganizováno tak, že ehm, školy můžou požádat o účast v programu. Jsou určitá kritéria, které, která stanoví, které školy se mohou účastnit. A poté jsou vybrány školy, které eh, splňují určitá sociální kritéria. Tam je ovoce rozdělováno zdarma, představuje to přidanou hodnoty v oblasti stravovacích návyků. A jinak, kdy děti dostávají eh, dvě eura na svačinu a koupí si většinou nějakou čokoládovou tyčinku, ty dvě euro dostanou od rodičů a to určitě nevede ke zdravým stravovacím eh, návykům. Otázka je, zda by, tedy měla to, zda by to měla řešit EU či nikoliv. Já si myslím, že ano, ale pokud máme rozhodovat o tom, zda ty pro, programy mají fungovat v rámci agrárních programů, máme tady 19 eh, milionů na ovoce a 19 milionů na program pro mléko do škol. Máme tady určité prostředky, které jsou k dispozici a tady zda vyhovíme nebo zda uděláme radost zemědělcům, to nevím, ale alespoň, když se na to podíváme z hlediska ovoce, tak tam, kde program je eh, správně řízen, tak eh, to pro děti je dobré. A zajímalo by mě, jak to tedy vypadá ještě z hlediska eh, zemědělců. Das darf. Der Freistaat Bayern hat... Já stručnou připomínku mm, u nás je to tak, že uh, my platíme za obě, takže, nebo stát platí za ty obědy, takže děti jablka dostanou tak jako tak. Ty už jsou v rámci obědu. Ja, tak, eh, altså, der er Děkuji, pane předsedo. Ano, existují určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Já chci říct, jak to vypadá v Dánsku. My jsme to v Dánsku kritizovali, mám na mysli tento program Ovoce do škol, protože se podporují školy, které byly v lepších čtvrtích města. A došlo k tomu, že eh, slabší školy, sociálně slabší školy potom ovoce nedostaly. To znamená, ti, kteří to skutečně potřebovali, se k programu nedostali. V Dánsku to bylo kritizováno, byl to žádný pozitivní příklad. A myslím si, že existují také jiné možnosti, jak podpořit zdravé stravování. A já dám slovo opět účetnímu dvoru, aby se vyjádřil a odpověděl. Pan Kubik. Okay. I will start, uh, with... Děkuji. Já zahájím obecnými postřehy, pokud jde o účinky těchto programů. Konkrétně mi jde o mléko do škol. Zaměřím se na to, jak postupovat dál. Rád bych řekl, že co jsme vyjádřili v našem závěru je to, že v tuto chvíli eh, mléko do škol opravdu není eh, dost efektivní. Není tam žádný dopad nebo minimální dopad na konzumaci mléka ze strany dětí a podle mého názoru je budoucnost buď eh, v tom, abychom provedli dostatečné reformy, nikoli kosmetické úpravy. A z hlediska účetního dvora je to podmínka provést reformy proto, aby byl tento program zachován. Samozřejmě rozhodnutí potom provedou politické orgány v rámci rozhodování Evropské unie. Já musím říct, že účetní dvůr provedl svoji práci, učinil doporučení a od této chvíle už mají být tyto závěry známy všem, včetně členů Evropského parlamentu. Já bych rád k tomu rozpočtu ještě doplnil, že stávající výdaje na 2011 je 180 milionů euro a situace dvou programů není stejná, jak říkám, mléko do škol už běží 30 let, je to relativně stabilní záležitost, je tam asi 70 milionů. Ty výdaje se pohybují na podobné úrovni a u ovoce do škol to byl nejprve rozpočet 90 milionů. V roce 2010 se nevyčerpal, protože náběh celého programu byl pomalejší, ale myslím si, že se ty výdaje časem navýší pokud jde o nějaká přísná národní pravidla, tak já bych dal slovo kolegům auditorům, ale rád bych poukázal na to ještě jednou, že hlavním závěrem z naší strany zní zlepšit program. My si myslíme, že bude lepší zlepšit program, než zrušit program. My máme vynikající příklad ovoce do škol, protože program ovoce do škol, ten zaznamenal opravdu dobré zkušenosti. Je to minimálně orientačně dobrý směr, o co se opřít, čím se inspirovat a jak tedy pozměnit program Mléko do škol. Já bych rád, aby si kolegové vzali slovo a detailně se vyjadřili k některým otázkám. A ještě bych chtěl poukázat závěrem svého vystoupení na to, že platí, že zkušenosti jednotlivých zemí jsou skutečně rozličné. A my v naší zprávě uvádíme, že existují opravdu dobré příklady a že se s nimi lze inspirovat. Třeba Polsko je výborný příklad a šlo by zařadit mezi osvědčené postupy. Děkuji. Pan Poměnsky se vyjádří, prosím. Děkuji, já chápu, že účetní dvůr eh, to chce vysvětlit úplně podrobně, to si toho cením, ale my nemáme tolik času. Děkuji, já, pane předsedo, budu opravdu stručný, já to jenom ve stručnosti projdu loni jsme měli 74 milionů a 90 milionů, 74 na mléko a 90 na ovoce. Ovoce eh, nečerpalo tolik, protože se tento program teprve rozbíhal a otázka zněla, jestli by bylo možné k těm konkrétním výdajům ještě doplnit podrobnosti. My máme u zprávy přílohu 4, tam je přesně uvedeno, kolik které členské státy vydaly. Pokud potřebujete detailnější zpracování čísel, my vám jej poskytneme. Potom k té věci, jak dlouho to trvá zpracovat celou věc a jaká je tam administrativní zátěž. To nelze zodpovědět jednotně, protože vždycky záleží na modelu distribuce, pro který se členský stát rozhodne. Může to být třeba vyplňování žádosti dvakrát ročně, tak to může fungovat, to je docela jednoduchá varianta. Nicméně pro školy je to hodně ve srovnání s tím malým finančním objemem, který dostanou. Oni řeknou, my to nechceme, mm, je to pár set euro, které za to dostaneme. Jinde se to naopak vyplácí, takže odpověď není jedna. Záleží na členském státu, pro jakou variantu distribuce se rozhodne. Pak otázka, kolik škol, kolik žáků má užitek z těchto programů. U mléka máme orientační číslo a to je 10 potenciálních příjemců tohoto programu. To je pouze statisticky. Možná realita je jiná, ale my máme tuto eh, informaci. U ovoce to není možné zatím vyhodnotit, protože tento program byl teprve spuštěn. Pak zde zazněla otázka nákladů na logistiku. Zda se promítnou do ceny ovoce. No z definice samotné plyne, že část eh, těchto nákladů patří do rozpočtu. Otázka zní, jaká je tam přidaná hodnota, eh, kdy, to ovoce se dostává přímo k příjemci, do školy. To je vlastně v tu chvíli přijatelná cena, proto jsme náklady na logistiku nijak nepodrobovali kritice. A k tomu, co říkal pan Vojcechovský, přísná pravidla polských úřadů. My jsme dali volnost členským státům, jak se to uspořádají a Polsko podle mého bylo nejextrémnější příklad komplikací. My jsme Polsko navštívili, Nebylo to v ostatních členských státech o tolik méně komplikované, ale vlastně lze říci, že všude to bylo komplikované, ale to je vlastně odpověď i na otázku, proč celý program byl spuštěn až tak pomalu. Pan Kubik, já to jen uzavřu. Dva lidé se vyjadřovali ke zacílení. My to takto doporučujeme, aby programy měly dopad, musí tam být jasné zacílení na určitou cílovou skupinu. Tam, kde se to ukazuje jako méně efektivní nebo méně, méně potřebné, tak eh, my jsme to uvedli v rámečku 6 na straně 22 zprávy. A samozřejmě, pokud, to, pokud chcete zacílení, tak eh, to nebude zdarma, protože to nejpropracovanější zacílení programu na příslušnou cílovou skupinu je vždycky eh, finančně náročné a zde je potřeba najít jakousi rovnováhu mezi náklady na to zacílení a potřebou zacílení nebo užitkem zacílení. V tuto chvíli zacílení není žádné, kdy to přináší nízké náklady, ale zase dopad je eh, minimální. Já si myslím, že na tomhle bude potřeba zapracovat. Děkuji. Děkuji a prosím komisi, aby se stručně vyjádřila. Děkuji, pane předsedo, já to řeknu stručně. Nejprve zde byla otázka dostatečné viditelnosti programu a Evropské unie. V rámci těchto potravinových programů musí být jasné vždycky, kdo ty peníze poskytuje. Pokud jde o mléko, tak tam je povinnost vždycky uvést, kdo se o daný program postaral. Pokud ty děti dávají pozor, tak by se měly všimnout. That we uh, had for... Pak k rozpočtu tam už byly otázky zodpovězeny. 74 milionů eh, skutečné výdaje, 53 milionů, to znamená, my jsme nedočerpali celý rozpočet. Zvláště u ovoce se rozpočet nedočerpal a čerpání bylo velmi pomalé. Pak eh, účetní dvůr se vyjadřoval ke komplikovaným pravidlům. Na to mají svůj vliv i členské státy. A Někdy to tak opravdu je, že jsou pravidla příliš komplikovaná. A pak je zde otázka, do jaké míry by měly mít školy povinnost vzdělávat děti a provádět osvětu o zdravém životním stylu. U ovoce máme taková doprovodná opatření. To znamená, že děti jsou podporovány v tom, aby přinášely ovoce i ze, z domova. To znamená, že k tomu přivádí své rodiče a to je něco jako budování pozitivních návyků, kdy se do toho angažují i rodiče. Pak je zde otázka právního základu. Ta je určitě na místě u těch programů, které jsou nejsložitější eh, u těchto programů si nemyslím, že je eh, právní základ eh, podstatný. Pokud jde o počet dětí, tak my máme ta čísla, že u ovoce hovoříme o pěti milionech dětí. Pokud jde o mléko, tam je to tedy 10% populace, tak je to 21 milionů dětí, kterých se dotkne program mléko do škol. Není to tedy zanedbatelné číslo. Pak otázka logistiky, kdo platí za náklady na logistiku Principiálně to funguje tak, že v nabídce a ve finále i na samotné faktuře se promítne logistika a pokud se to fakturuje samostatně, tak doprava může být maximálně 3 nákladů na ovoce. Já myslím, že to už je vše. Poslední věc je zacílení. Jak už jsem říkal ve svém úvodu, my jsme provedli návrh a chtěli jsme eh, to zapracovat do eh, celého systému mléko do škol. Děkuji. Děkuji vám, pan Itala. You have the floor. Kiitos puheenjohtaja. Eh, tosi... Děkuji, pane předsedo, za slovo. Program Ovoce do škol funguje, protože je zacílený. Problémem je program Mléko do škol. Největší, největší problémem je to, že máme dva různé cíle. Jednak je to cíl, že se zkusíme, zkoušíme mm, vytvořit rovnováhu na trhu, což je v pořádku, ale pak tady je druhý cíl, a to je, aby se děti stravovaly zdravěji. Opět se jedná o zasloužilý cíl, ale ty dva cíle nejsou podle mě úplně kompatibilní, nebo máme špatné prostředky na to. Můžeme Eh, to upravit, tak abychom eh, respektovali různé regiony, abychom respektovali různé věkové skupiny. Funguje to v případě toho programu Ovoce do škol, ale v každém případě je jasné, že nemůžeme pokračovat eh, v programu Mléko do škol tak, jak tomu bylo doposud. Děkuji, myslím, že jsme vyčerpali tento bod a přejdeme k osmému bodu pořadu jednání. To znamená, jaký vývoj lze konstatovat v organizacích odpovědných za řízení financování EU zejména dopadu procesu zjednodušování komise eh, v letech 2008, 9 až 10. A máme k dispozici dva experty, kteří se dohloubky zabývali tímto tématem. Nevím, jak jste si mezi sebou rozdělili práci, ale jeden z vás každopádně má slovo a kdybyste to mohli uvést tak za pět minut, bylo by to možné? Ano, jistě. Takže Děkujeme ta studie o zjednodušování strukturálních fondů, kterou jsme prováděli v uplynulých třech měsících. Já k tomu stručně řeknu něco k těm cílím, k metodám a před, představím několik zjištění a pak přejdu k závěrům a doporučením. Hlavním předmětem studie byl dopad na příjemce této pomoci. Zaměřovali jsme se na obecné nastavení těchto pravidel a náš hlavní cíl byl v tom, co s tím dělají e, koncoví příjemci. Vzhledem k tomu, že jsme měli tři měsíce, neměli, nemohli jsme vyčerpávajícím způsobem pokrýt všech sedm e, pozměňovacích e, nařízení, ale zaměřili jsme se na tři konkrétní body tři zjednodušené variant, nákladové varianty a v kostce jsou to opatření, která měla zjednodušit život příjemcům tím, že mohou potom, pro, může dojít k proplácení bez všech, veškeré té eh, příliš podrobné komplexní eh, dokumentace. Jde tam jenom o ty přímé náklady. A měli bychom říct něco o tom, jak tato opatření na zjednodušení fungují v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Takže stručně k metodice. Konzultovali jsme s členskými státy Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Irsko, Polsko a Spojené království, kde jsme hovořili s některými příjemci a příslušnými orgány ohledně toho, jaké mají zkušenosti s těmito opatřeními. Pak jsme eh, žádali o eh, ještě konzultaci DG Regio a DG pro zaměstnanost, abychom zjistili, jaké jsou jejich vlastní zkušenosti, jak s tím pracují, jaké jsou, jaká jsou jejich očekávání. A pak jsme také provedli určitý průzkum, kde eh, se 80 orgánů z 23 členských států se s námi dělilo o zkušenosti. Teď takový první dojem eh, ohledně toho, jak to funguje. Tady vidíme takový graf, kde vidíme, jak ta, ty, ta zjednodušenující opatření, jak byla převáděna do pravidel pro způsobilost eh, jednotlivých členských států. Tady je jeden velmi důležitý bod, který musíme pochopit. Když komise schválí nějaké nařízení a způsobilosti, tak to automaticky ještě neznamená, že je to okamžitě Eh, přístupné těm příjemcům. Ještě tam existuje určitý přechodný proces, kdy členské státy eh, musí si rozhodnout, jak to, jak to převedou do svých vlastních pravidel způsobilosti předtím, než to mohou ty příjemci využívat. Celkově jsme přesvědčeni, že eh, potenciál těch zjednodušících opatřeních a zjednodušených variant ještě nebyl dosažen u Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, eh, kde ty, které máme barevně odlišen, odlišeny, tak vidíme, že je docela rozdíl v, tom, v té míře využívání. Třeba Rakousko, vidíte, že to bylo dost entuziastické u obou fondů a když potom jdete dál, tak vidíte, že eh, v některých případech je to jinak. Máme pouze 12 členských států, které přijali tyto zjednodušené eh, varianty pro oba fondy a dalších devět je přijelo pro pouze Evropský sociální fond a šest členských států je, je tyto zjednodušené možnosti ještě nepřijalo vůbec. Vidíme některé členské státy s velmi důležitými strukturálními fondy, třeba Španělsko, Polsko, které zatím příliš nevyužili eh, tyto možnosti, jako, alespoň pokud jde o RDF. Celkově máme za to, že asi 55 celkových zdrojů eh, eh, SF je pokryto a pouze menší procento zdrojů RDF. Tento, eh, abych trochu ještě vyjasnil tento eh, proces přechodu, tak se podíváme jako příklad na to, jak to funguje v Rakousku. Takže Rakousko bylo jednou z prvních zemí, která se aktivně touto otázkou zabývala. Dalo by se říct, do určité míry to se jednalo o pionýrskou zemi v rámci EU, a když se podíváte na tu tabulku 2009 až 2010, tak eh, vidíte, že to trvalo zhruba 1,5 roku. Eh, ta implementace eh, převedení tohoto nařízení do, do podoby zákona. A když se podíváte na studie připravované třeba Evropským výzkumným centrem, tak vidíte, že ten proces uspůsobování v Rakousku byl časově velmi náročný a vůbec nejednoduchý. Čili proces zjednodušování byl velmi složitý. Ehm, trvalo celý rok, než se vůbec připravil ten návrh, to ani nemluvím o konečné verzi. A rakouské orgány vnímaly tato zjednodušující opatření jako dodatečnou komplexní eh, administrativní zátěž, a to v důsledku celé řady různých eh, nejistot. Takže vidíte, že teprve 15. října 2010 toto nařízení bylo připraveno k distribuci na instrukčním workshopu a teprve tehdy jsme eh, eh, měli určité předběžné zkušenosti. Takže Tolik z mé strany a já vám ještě dám další podrobnosti k účinnosti. Zjednodušující opatření obecně. Na základě zpětné vazby od eh, řídících orgánů, tedy ta zpětná vazba je méně entuziastická, než jsme očekávali. Zhruba polovina respondentů má pocit, že nedošlo vůbec k žádné změně v důsledku těchto změn. A pokud jde o snížení administrativní zátěže, tak si čtvrtina si myslí, že to je jednodušší pro orgány, a, eh, ale čtvrtina si myslí, že se zátěž naopak zvýšila. Takže tolik, jak to vypadá obecně se zjednodušováním všech těch sedm eh, pozměňovacích nařízení. Pokud jde o zjednodušení té nákladové struktury, tam je to už trochu lepší. A je tam také určitý potenciál, který musíme vnímat, který by to mohlo mít ke dalšímu snižování zátěže. Tady máme 50 až 70 respondentů, kteří se domnívají, že ano, že to eh, má eh, dopad ke snižování a podobně. I 60 až 70 příjemců má pocit, že v tomto případě dochází ke snižování zátěže jen malé procento respondentů se domnívá, že došlo ke zvýšení zátěže ale pořád ještě hodně z nich říká, nevíme. Což je do určité míry přirozené vzhledem k tomu dlouhému procesu zavádění a k tomu, že zatím není, ale není příliš um, empirických důkazů. Několik příkladů konkrétních přínosů pro jak správní orgány, tak příjemce. To je méně papírové práce. To znamená, můžeme věnovat více času obsahové stránce. Další důležitá otázka, kterou jsme se měli zabývat, je, jestli to má nějaký dopad na míru účasti. Jestli organizace, pro které, kterým se to dřív zdálo příliš komplikované, se nyní účastní aktivněji. A tady nám zpětná vazba naznačuje, že malé organizace a nevládní organizace se skutečně Eh, účastní aktivněji strukturálních fondů, než tomu bylo dříve bez těchto zjednodušujících opatření. To tež pokud jde o účast malých a středních eh, podniků, ale pokud jde o univerzity a regionální orgány, tak tam nedošlo k příliš velké změně. U univerzit je to částečně vzhledem k těm Prahům. Jsou tu některé nedostatky související s tím, jak jsou nastaveny ty Prahy, u těch, ty Prahy jsou považovány za nízké, třeba u té paušální sazby pro nepřímé náklady je to omezeno na 20%. A mnoho respondentů a do dalších dotázaných osob z výzkumného sektoru a z univerzit řekli, že jejich náklady jsou podstatně vyšší. Jsou to také některé nedostatky související s procesem zavádění. Tady nám říkají správní orgány, že v podstatě v průběhu programovacího období eh, najednou zavedete zjednodušení, což je sice hezké, ale my už máme všechny eh, pokynové příručky a další a nyní máme celý proces začít znovu a znovu máme všechny učit a vysvětlovat. To je eh, zásadní problém a ukazuje to, proč některé členské státy eh, této možnosti nevyužily. Měli jsme také zpětnou vazbu ohledně komplikované metodiky, která zahrnuje určité, určitá spoždění, právní nejistotu a co řeknou eh, auditoři a tak dále na to, až poprvé budou používat tyto zjednodušené náklady. Pokud jde o Rakousko, kde, kterým jsme se zabývali do větších podrobností, tak navzdory tomu, že Rakousko je do jisté míry pionýrem v zavádění, průkopníkem zavádění tohoto nařízení, tak přesto ta zkušenost eh, je zatím omezená. A její využití této možnosti je také omezené. A některé žádosti jsou až z letošního roku. Čili v podstatě empiricky jsme toho nemohli využít pro účely naší studie. Stále ještě existuje poměrně malé povědomí mezi příjemci ohledně toho, jaké možnosti se skýtají Možná je tu rozdíl mezi tím, co si myslí eh, orgány, že by měli příjemci vědět a co, eh, co by chtěli samotní příjemci. Možná je to vnímáno trošku jinak oběma cílovými skupinami. Existuje také pouze omezené snížení administrativní zátěže. Jistě jsou tu určité úspory v té platební fázi, ale zároveň je tu i v té aplikační fázi zvýšená zátěž, protože se musí prověřovat mnoho různých věcí ze strany správního orgánu, jestli to ti příjemci plní. A naopak z hlediska příjemců dostáváme zpětnou vazbu v tom smyslu, že ty stropy jsou nastaveny příliš nízko nebo příliš málo flexibilně, pokud jde třeba o personální náklady, osobní náklady. A není také možno uplatňovat korporátní náklady průměrů, průměrných nákladů. A ta doporučení samozřejmě neplatí jenom pro Rakousko, ale i pro jiné země. Že vzhledem k tomu, že se bude blížit další financovací období, tak ta, ty, tato zjednodušovací pravidla jsou již vysvětlena velmi podrobně a jasně, ale výsledky z Rakouska naznačují, že bychom se měli ještě více zabývat fungováním těchto eh, ustanovení a jejich, jejich zlepšením předtím, než je promítneme do nového nařízení pro další programovací eh, období politiky soudržnosti. A pokud se v jednom opatření jsou zahrnuty různé fondy, třeba zatím není úplně jasné, jestli Evropský fond pro zemědělsk, rozvoj zemědělství a venkova a ESF, jak, jak by se mělo to zjednodušení uplatňovat v případě, že platí třeba jenom pro jeden ten fond nebo dva a ten třetí třeba je z toho vyloučen, tak pak to začne být potenciálně velmi komplexní a vzniká z toho zmatek. Potřebovali bychom podrobnější pokyny k uplatňování těchto zjednodušení. Techničtější a koncepčnější eh, pokyny, což eh, vyplývá opět z rakouského případu, kde byly určité eh, zaváděcí problémy. Můžete prosím uzavřít váš příspěvek? Ano, jistě. Velmi stručně doporučení z Rakouska. Měli bychom využívat využívání stávajících eh, nástrojů jako výkaz příjmu a ztrát nebo harmonizaci daňových eh, zákonů. Dále využívání některých, některých dokladů a u nepřímých nákladů umožnit uplatňování specifických sazeb, protože v tomto případě to je příliš málo flexibilní. Děkujeme. A dáváme slovo komisi, jestli by se k tomu chtěla vyjádřit. Děkuji vám. A děkuji také za tu studii, která je velice užitečná, je to skvělá analýza různých textů, které máme, které jsme uzavřeli v průběhu uplynulého období, ale domníváme si, že název této studie je trošku krátký, protože název je zjednodušení jako takové obecně, ale přitom tady jde o ty zjednodušené náklady. To zjednodušení jinak bylo mnohem širší. Ale vy jste se zabývali tím konkrétním aspektem eh, zjednodušení nákladové struktury. Je pravda, že ten náběh byl poněkud pomalý. V některých případech trvalo schvalování delší dobu. Jsou to rozdíly také eh, problémy při rozlišování mezi ESF a RDF. Po roce 2009 jsme potřebovali určitý čas k tomu, abychom po ESF stanovili stejná pravidla i pro ERDF. Proto je tu také rozdíl ve využívání mezi ESF a e RDF. U RDF eh, také je problém heterogenity těch eh, intervencí. Je tam mnoho různých druhů intervencí, což pak eh, komplikuje definici nějaké jedné paušální sazby. Chtěl jsem říct ještě další věc. Zatím jsou ty zkušenosti omezené. A Musíme tudíž přistupovat velmi obezřetně k těm závěrům. Je to zatím něco, co vyplývá pouze z několika měsíců implementace. A na základě těchto měsíců můžeme těžko konstatovat již v tuto chvíli, jestli s tím bude příjemce spokojen nebo ne. Jde nám o zlepšení, to je jasné, Do budoucna jsme předložili mnoha, mnoho zlepšení, pokusíme se harmonizovat uplatňování zjednodušených nákladů napříč jednotlivými fondy, umožňujeme využívání paušálních systémů i v případě jiných intervencí, které umožňuje EU i v rám, třeba v rámci RDF. A pak máme někde, některé paušální sazby třeba pro e, personální náklady které mohou být využívány i bez schválení té metodiky. Ale myslím si, že celkově je to velmi dobrá koncepce a velmi užitečný vstup do naší další analýzy. Máme tady dva zájemce o řečníky, pan Gajer nejdříve. Děkuji. Děkuji oběma za prezentaci studie. Výsledek je zajímavý pro mě ze dvou aspektů. Jednak tady je úvaha, zda to skutečně funguje tak, jak jsme si představovali. Když se ho- hovoří o administrativní zátěže, buď je na straně administrativy nebo u těch zvýhodnění, tak tady eh, požadujeme nějaké usnadnění a komise říká, že skutečně změnila tyto předpisy, ale otázka je, zda jsme dosáhli zjednodušení a usnadnění, tak jak jsme si to představovali. Myslím si, že ten výsledek je smíšený. Výhodou z této studie je, že máme tady odkazy na to, kde skutečně došlo k nějakému usnadnění. A musíme postupovat rozhodně, to je závěr, který z toho lze vyvodit. Další věc je otázka, zda vůbec děláme správnou věc a zda děláme dost. Je zjevné, že dochází k, časté, dochází k prodlení, máme určitá pravidla, nějakou představu, ale pak je tady realita a skutečný účinek řekněme, na evropském základě. Myslím si, že to je věc, kterou musíme také zohlednit, když přemýšlíme o dopadu změněného eh, rozpočtu, rozpočtového systému. My jsme právě uprostřed změny, očekáváme usnadnění věcí. Někdy hovoříme o tom s komisí, co je skutečným zjednodušením, usnadněním a komise to často vidí jinak, ale po určité době jasné, že musíme vybudovat nějaký kontrolní prvek pro ty, kteří pracují v této oblasti, abychom věděli, zda to, čeho jsme chtěli dosáhnout, skutečně dosaženo bylo. To je důležitá připomínka. Eh, napadla mě ještě další otázka, když jsem četla tuto studii. Jak to vypadá s usnadněním? Protože v případě administrativy a příjemců je to usnadnění jiné. To znamená, pro koho vytváříme politiku? Na koho to má vliv? A myslím si, že bychom se měli více zaměřit na příjemce, protože administrativa je administrativou, její úkolem je plnit své povinnosti, její povinnosti a při provádění programu je jasné, že má určitou odpovědnost. Je jasné, že nemusí, není třeba zbytečně komplikovat eh, život administrativě více, než je to nutné, ale eh, to osnadnění by se mělo týkat zejména příjemcům. A připomínáme to další věc. Každá změna v administrativě v konečném důsledku znamená zátěž, protože se mění ta dosavadní rutina. A většina úředníků to nedělá ráda. Děkuji za slovo. Okay, Mrs. Ayala, would you like to... Děkuji, paní Ayala, prosím, chcete něco doplnit? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můj kolega řekl vše, co bylo zapotřebí. Viděli jsme, jak vypadá studie, a zcela jasně se ukázalo, že některé podstatné body, které se týkají například financování a také vývoje, takže tomu bylo již řečeno. Děkuji. Chtějí se vyjádřit poslance? Tak já se vyjádřím. Toto nařízení eh, je řešeno v tomto výboru už dlouhou dobu a asi před šesti lety z podnětu výboru eh, došlo ke snaze o omezení právní úpravy. Pan Edmund Stroiber z Freistátu se do toho a Já se chci zeptat, zda se může vyjádřit. Ingeborg. Děkuji za slovo. Já jsem chtěla položit otázku komisi. Tady jste nám ukázali zajímavé věci. Otázkou je, jak tyto paušální náklady zapadají do uh, nové struktury fondu. Mě by zajímalo, jak jsme daleko v případě tohoto zjednodušování a Mm, jak je to v případě nového nařízení? To byl můj dotaz na komisi. Děkuji. Member, Pokud se už nechce někdo vyjádřit, tak já dám slovo v prvé řadě dvěma expertům. Prosím. My jsme se samozřejmě prostudovali dokumenty, které byly k tomuto vypracovány jako reakce na práci výboru Stoiber. A my jsme si to prošli. Prošli jsme si i jednotlivé výpočty a máme za to, že celkový užitek je nižší, než se čekalo. A to souvisí i s tím, že u zjednodušených nákladů lze ta čísla zase promítnout do jiných nákladů. A my to čteme na základě údajů, které máme k dispozici. A tam je zjevné, že snížení je mnohem menší. Takže to je výsledek studie, která byla provedena před několika lety. A Tyto náklady se tedy částečně snížily a zde máme určitou možnost konstruktivně podnítit a motivovat členské státy, aby v těchto uh, snahách pokračovaly a aby se snažili procesy zjednodušení dále rozšířit. Máte-li tam nějakého průkopníka, jako je Rakousko, které učinilo svoji zkušenost tak by bylo dobré, aby Rakousko se podělilo o své zkušenosti s jinou zemí, třeba s mojí zemí, se Španělskem. My nemáme vůbec představu, jak na to, protože s tím začínáme. A zajímalo by nás, jestli by nám poskytly ostatní členské státy pomoc. Těch zkušeností je zatím omezeně, ale bylo by to určitě přínosné. A pochopitelně naše úřady se k tomu staví zdrženlivě, protože nevědí, jak to bude fungovat a tak dále. Ale třeba to někde funguje. V Rakousku, v Německu, v Belgii, já nevím. A bylo by dobré, kdyby se to představilo dalším. Možná to na začátku bude pracnější, ale potom se to určitě osvědčí. A pochopitelně každý musí zvážit přenositelnost těchto zkušeností na jiné místo. Pochopitelně je důležité se poučit jeden od druhého, ale musíme se zaměřit na to, jestli vůbec lze jeden systém v jedné zemi překlopit do jiné země. Ono samozřejmě ty systémy se do jisté míry mají přibližovat zájemně, protože e, to je samotným principem, ale půjde to opravdu já jsem z eh, DG pro zaměstnanost, takže pokud jde o sociální fond, tak tady je to, myslím, trochu jiné. Chci opravit jeden nebo dva body v té prezentaci. Protože pokud jde o eh, Rakousko, tak tam máme už eh, v případě sociálního fondu některé možnosti přímý, přímých pladeb. Je tam systém, který už funguje od roku 2008, třeba v Belgii, což je teď, řekněme nám, nejbližší členský stát, ale já bych se zaměřil na budoucnost. Velmi důležitý bod, ehm, kdy my jsme v podstatě uvažovali o budoucnosti z hlediska některých základních os. Jednak možnost pokračování stávajícího systému tak, jak je. Za druhé, obrovská práce na poli harmonizace, kdy v podstatě pokud návrh toho nařízení eh, toho bude přijat tak, jak, tak, jak je. Máme tady několik fondů, jsou to ty čtyři základní fondy, které sdílí stejný právní základ v rámci společných ustanovení. Takže sdílejí vlastně ten týž systém i z hlediska zjednodušených nákladů a bude možno používat stejný systém, stejná pravidla pro všech pět těchto fondů. Komise také zapracovalo možnost výpočtu těchto různých systémů na základě stávajících pravidel, ale také na základě eh, pravidel evropských. To by de facto ošetřilo problém výzkumu, kde teď eh, ta míra byla jiná, když bude eh, ta míra třeba 40% podle přímých pravidel, tak bude možné využívat tento strop v budoucnu také jinde. To je velmi důležité pro výzkum a bude možné používat také pravidla národní. Děkuji. Punkt hinzufügen, was, es, was den Austausch zwischen den Mitgliedstaaten betrifft oder zwischen den Co rozdíly mezi jednotlivými regiony? Samozřejmě komise chce podporovat tuto výměnu. A 13. prosince jsme zorganizovali velkou akci, bylo tam 150 účastníků Eh, kteří pocházeli z různých oblastí, různých regionů a eh, setkali se s komisí a hovořili také tedy s odborníky a vyjadřovali se na tato témata, to znamená na zjednodušení nákladů. Pak je tady další bod, kterým bych se rád vyjádřil, a to je skupina Stoiber. Eh, na začátku příštího roku předloží to skupina zprávu a ta se týká zjednodušení administrativní zjednodušení a tato zpráva bude samozřejmě předložena také komise, komisi a spadá to také do ehm, tvorby budoucích, budoucích právních předpisů. Já poděkuji všem za účast v debatě, zvláště děkuji dvěma expertům, děkuji za přínos a dostáváme se k poslednímu bodu jednání, což je zvláštní studie ERDF a zda byl efektivní. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že zde mohu vystoupit na závaz, v návaznosti na to, kdy eh, zdejší výbor řeší první zprávu eh, účetního dvora ohledně e-governmentu. Je to zpráva elektronických transakcí mezi státními úřady a občany a podniky. Dochází k organizačním změnám a rozvoji nových dovedností, které jsou minimálně stejně důležité ve chvíli, kdy se mají eh, realizovat veřejné služby. My jsme se soustředili na programovací období 2000 až 2006, protože jsme museli řešit eh, dokončené projekty, abychom byli schopni vyhodnotit výsledky. Čtyři členské státy, Francie, Itálie, Polsko a Španělsko, byly vytipovány jako členské státy, u nichž výdaje představovaly 3 miliardy euro anebo 45 eh, výdajů ERDF. A auditoři si kladli otázku, zda byly projekty vybírány podle vyhodnocených potřeb, jak to bylo původně naplánováno a také jsme se soustředili na otázku, zda byly užitečné a udržitelné. Stejně jako řada dalších oblastí, která, který se dotýká technologický rozvoj. Rychlost změn je opravdu obrovská. A my se v denním životě setkáváme se stále sofistikovanějšími formami sociálních médií a aplikací. Možnosti e-governmentu v členských státech záleží vždycky na daném eh, nasazení a přesvědčení ohledně realizace změn, ať už to má být napříč členskými státy anebo napříč regiony a organizacemi. My jsme začali řešit eh, pro dané programovací období, které vlastně se shodovalo s prvními fázemi vypracovávané strategie. Bylo zjištěno, jaké chyby byly učiněny a byla z toho učiněna doporučení. Audit zjistil, že celkově z hlediska strategie, ačkoliv programovací eh, program e-governmentu na národní úrovni se postupně zlepšoval, my jsme zjistili, že ty slabiny znamenaly, že ne vždycky se podrželo, podařilo dosáhnout priorit. Pokud jde o projekty samotné, tak ačkoliv realizace většinou systémové aplikace se většinou naplnila, přesto docházelo k omezení eh, rozsahu, k omezení metodiky, k nedostatečnému naplnění realizační metodiky. A navíc možnosti, které stávající technologie nabízejí, nebyly dostatečně uh, využity. Vlastníci projektu ne, nevyužili těchto možností ani organizační struktury. A naopak pozitivní bylo, že z technického hlediska byly projekty opravdu dobře řešené a aplikace, které byly vytvořeny, nabídly elektronické služby odpovídajícím způsobem udržba v pořádku a finančně rovněž také v pořádku. My jsme navrhli doporučení, jak zlepšit celou koncepci projektu i governmentu. Klíčové je v daném kontextu vždy vyhodnotit, eh, co může být eh, nejvíce na místě. Chceme, aby členské státy si vypracovaly svoje strategie podle vytipovaných potřeb, aby se držely daných cílů a odpovědností. My jsme opět, ale zvláště v kontextu našich omezených zdrojů, se rozhodli, že je třeba eh, naši pomoc dostatečně zacílit a občan, evropským občanům nabídnout přidanou hodnotu. Musíme na toto pamatovat eh, při vyhodnocování daných projektů, jejich výhod a nevýhod, jejich nákladů a přínosů. A tímto způsobem budeme příště schopni lépe vybírat nové projekty. I to je důležité. Je rovněž důležité, aby systémy vytvořeny v jednom členském státě byly kompatibilní se systémy v jiném členském státě. Proto se účetní dvůr snaží spolu s komisí zajistit, aby tam byla dostatečně postihnuta interoperabilita. I government má stále větší důležitost v každodenním životě našich občanů a já si myslím, že příslušná zjištění a doporučení mohou mít opravdu dobrý dopad na další rozvoj i governance a já jsem rád, že pan Muldur ve svém materiálu obecně eh, konstatuje, že se chce dál držet doporučení, která my jsme učinili už v minulosti. Doufejme, že to povede k lepšímu, ekonomičtějšímu vynakládání evropských prostředků. Doufám, že to povede k dalšímu zjednodušování a snižování administrativní zátěže, na kterou se už stejně tak jako tak soustředíme v tomto výboru. A já a můj tým rádi zodpovíme otázky, které případně k naší zprávě budete chtít položit. Děkuji. Děkuji a prosím komise. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Za komisi bych chtěl přivítat tuto práci, která přichází v pravý čas. A mnoha z těchto doporučení jsou na, nesmírně užitečná pro další programovací období. Ten vzorek projektů, jejichž náklad byl asi 200 milionů eur byl ze čtyř členských států, jak, jsou, jak účetní dvor řekl. A ten vzorek se týká projektu e-government, což je podskupina celkových investic do informačních a komunikačních technologií v rámci ERDF. A strukturální fondy jsou hlavním zdrojem evropských investic do tohoto podsektoru projekty, které, o které se jedná, tak my velice vítáme poselství soudu, že totiž eh, poselství účetního dvora, že se to netýká jenom technologie, ale že se to týká eh, také eh, potenciálu organizačních změn, že bychom měli klást stále vět, na to stále větší důraz. Souhlasíme také v tom, že se jedná o oblast, v níž došlo v posledních letech dramatické změně nedávné době tu byla nedá, eh, velmi intenzivní činnost ze strany některých mých kolegů z komise, aby existoval celkový evropský plán a rámec pro evropskou interoperabilitu. To jsou oblasti, která, které se zatím stále vyvíjejí. Já bych však, však chtěl říct toto. Zpráva účetního dvora bude, nás bude, bude nepochybně velmi užitečná tom, abychom posílili celkové poselství, které se odráží také v navržených nařízeních do budoucna této politiky. To je, abychom kladli maximální důraz na návratnost investic, na jejich účinnost, ne jenom na produktivnost těch systémů. Musíme mít eh, mnohem více na zřeteli ten přínos hlediska zlepšení služeb. To samozřejmě nebude jednoduché. Víme, že z technologie se velice rychle mění. Vznikají nová média, která mohou být využívána na místní a regionální úrovni. Takže bude to eh, výzva eh, s tím pracovat. Víme také to, že udržitelnosti se soud zabýval. V některých případech došlo k selháním, kdy nebylo dostatečně zohledněno financování. Takže to, co říká účetní dvůr k projektovému řízení, se budeme snažit dál promítnout do konkrétních kroků jako poučení, tak aby byla, byla zohledněna při realizaci budoucích programů. Pane předsedo, moji kolegové z DG pro informační společnost vám mohou říci více ke svým iniciativám, ale možná bych dal mikrofon zpátky vám. My bychom si to rádi vyslechli, ale čas nám chybí, protože v 11.30 jsme měli končit a teď už je 12, takže já bych doporučil, abyste nám to dali spíše písemně. Já jsem zpravodajem tomuto tématu, takže se pokusím vyjádřit také stručně, ale nemohu než potvrdit to, co řekla komise. Myslím, že to byla velmi dobrá zpráva účetního dvora, my jsme za ní velmi vděční. A v tomto, v této technologické oblasti, která se vyvíjí každým rokem, je nutné potrhnout to, co už se ve zprávě říká, že pro každý členský stát musíme vytvořit strategii, musíme provést jasnou analýzu přínosů a nákladů pro každý případ, ale hlavně se musíme vzájemně od sebe učit. A pak uplatňovat ty nejlepší postupy z jednotlivých členských států a regionů. Musíme se, jak se říká, učit v praxi. Paní Hercog k tomu chce ještě něco doplnit. Děkuji vám. Jako stínová zpravodajka ze socialisty bych chtěla eh, říct pár slov, ale můj další výbor je ITRE. Právě včera jsme měli minislyšení o dalších projektech. A v uplynulých eh, dvou dalších dnech. Ano, Jistě toto je model směřování do 21. století, ale nesmíme zapomínat, že zatím pouze 40% Evropanů využívá internet. Musíme takže musíme mít tento aspekt na paměti, že toto bude trvat ještě dlouho, než se dostaneme na 100% pokrytí. jsem velice ráda, že komise teď říká, že to není vlastně o zprávě IT nástrojů, ale že spíš jde o službu pro občany. Takže tady bychom si přáli určitou změnu, protože pro nás výsledkem nejsou jenom megabajty a servery, ale službu, která z toho vyplyne. Obojí musí být eh, ukazatelem, k němuž přihlížíme. A k analýze přínosů a nákladů. Musíme chápat tuto analýzu v širším kontextu. Čili zohlednit specifičnost jednotlivých regionů. Některé regiony mají vysoký průměrný věk nebo jsou nedostatečně rozvinuté. Takže se to samozřejmě bude lišit někde ty přínosy mohou být za vyšší cenu, pokud ten eh, eh, region není rozvinutý, tak dosáhnout stejné úrovně služeb bude možné pouze za vyšší prostředky. Takže v té analýze přínosů a nákladů musíme brát potaz také náklad školení, abychom lidi dostali na tu úroveň, kde budou schopni využívat eh, ty služby, jež se jim budou nabízet. Takže školení lidí, kteří budou obsluhovat ten systém, ale také samotných uživatelů, občanů, kteří určitým způsobem eh, budou muset také se o tom dozvědět více. Jsme nesmírně spokojeni se zprávou z účetního dvora. Když jsme probírali tu digitální agendu, tak eh, jsme o tom právě mluvili, když jsme mluvili o budoucnosti a myslím, že to je z mé strany vše. Oh, sorry, I didn't. Mr. Eastbury, you have only received compliments. Would you... Ano, vy jste zatím dostal, eh, zatím se nám na hlavu sypou samé komplimenty. Chtěl byste to nějak uzavřít stručně? Eh, Já budu hovořit velmi stručně. Eh, vzhledem k těm předchozím zvláštním zprávám, u nichž jsme na adresu komise učinili negativní závěry, Tentokrát je naše zpráva na adresu komise opravdu pozitivní. A takto jsme to tedy uzavřeli. Systém e-government přispěl k rozvoji veřejných služeb, nicméně zde existují určité eh, slabiny této činnosti a může to být jenom úkol pro komise na příští programovací období, možná dobré východisko, jak to řešit, jakým způsobem postupovat. V naší zprávě uvádíme, jak bychom se to představovali my. Tato zpráva by mohla tedy sloužit jako jakýsi podklad pro příští období pro komisi, kdy komise bude vypracovávat novou strategii. Já myslím, že nejsou-li další dotazy, tak eh, je to vše. Já doufám, že z naše zvláštní zpráva se opravdu eh, zapíše a bude ku prospěchu práce institucí. Je to totiž eh, první svého druhu. My pochopitelně budeme dále situace sledovat v dalším období. To je běžnou praxi, že následuje další zpráva o tom, jakým způsobem byla doporučení e, přijata a Doufáme, že se podaří e, dosáhnout toho, aby naše doporučení měly e, svůj užitek. Já myslím, že to je poslední bod na programu. Já vám všem moc děkuji a všem přeji krásné Vánoce šťastný nový rok. Děkuji. A začíná zasedání koordinátorů. Nejprve poprosím ostatní, aby opustili sál. Forum.